Uh, good morning, uh, everybody. Um, welcome to our... Uh... Dobré dopoledne vám všem. Vítám vás na dnešní zasedání. Nejprve nás čeká schválení pořadu jednání. Máme několik drobných změn. Vzhledem k tomu, že odpolední zasedání bylo zrušeno. Nemáme žádné další připomínky někdo se nehlásí s eh, protestem proti pořadu jednání, takže ji přijmeme. Mám sdělení předsedkyně. Eh, chci vás upozornit na to, že podle jednacího řádu eh, článku 46.2 náš výbor měl vyměnu názorů s autory návrhu o rozdílech ve složení výrobků, které jdou na trh eh, na, ve východní a střední Evropě. Eh, tohle to vlastně tedy pochází z června 2017. Eh, po tomto zasedání koordinátoři se rozhodli, v průběhu červencového zasedání se obrátit na komisi ohledně nedostatečného, ne, nedostatečné reakce. Tady Eh, k tomu totiž se vztahuje eh, politika z 11. června 2017, tedy o spotřebitelské politice komisařka Jourová 12. září, tedy během posledního štrasburského zasedání mm, se k tomu vyjádřila na zasedání a tam slíbila, že předloží eh, stanovisko a výklad k příslušné směrnici Tady vlastně tedy jde o dvojí kvalitu eh, zboží či produktů. No, pak jsme se shodli na tom, že eh, koordinátoři tedy počkají na její prezentaci předtím, než zaujmou nějaké stanovisko o následných krocích. Další sdělení. Eh, toto zasedání se vysílá na internetu, na aplikaci e-meeting nyní můžeme přejít rovnou k prvnímu věcnému bodu na pořadu jednání a to jsou kontrakty pro eh, prodej zboží eh, přes internet nebo eh, na dálku. Naším zpravodajem je Pascal Arimon, budeme mít také Eh, prezentaci hodnocení dopadu, eh, týkající se také pozměňovacích návrhů, které jsme předložili a tady vlastně jde o obchodní záruku po dobu životnosti. Byly tam tedy zhodnoceny následující dopady. Jednak je to dopad na podniky, zejména malé a střední podniky a malé výrobce. Mm, hodnocení tedy mm, dopadů a výhod, nákladů, potom také tam jde o dopad na spotřebitele, zase výhody, nevýhody a dopad na životní prostředí a udržitelný, eh, udržitelnou spotřebu. A konečně máme také respektování zásad subsidiarity a proporcionality. Vítám mm, autory tohoto hodnocení dopadu, to je Sylvain Bouillon a e, Stefan Van Kamp z Centra pro evropské politické studie CEPS a Timelag. Prosím, máte slovo. So thank you very much for... Děkuji mnohokrát za tuto příležitost předložit některá eh, klíčová zjištění. Uvidíme, jestli se nám podaří spustit prezentaci. Brzy by se měla objevit na obrazovce. Toto hodnocení dopadu nebylo úplně jednoduché, protože by mm, ta otázka, tyto věci jsou komplexní. Možná ten problém je s tou obrazovkou. Podíváme se, jestli třeba není nějaká jiná obrazovka, která by fungovala. Čekáme na techniky. Můžete začít a snad se to časem spustí. Kromě toho ta prezentace je také na webové stránce v eh, aplikaci e-meeting takže se tam můžete na to mrknout. Ono opravdu nevíme, jak dlouho to bude trvat, než to spustí technici, takže začněte, prosím. Předtím, než eh, odprezentuji zjištění, zde máme dvě čísla. Jednak tady jde o takzvaný fitness check eh, týkající se eh, pravidel na ochranu spotřebitelů. Tohle to byla teda velká studie, která se týkala řady, spot, řady spotřebitelů eh, po celé Evropské unii. A eh, tady se tedy ukazuje, že rozdíly v právě spotřebitelů, pokud eh, tedy to zboží je zakoupeno a ukáže se, že mělo, že bylo nějakým způsobem nekvalitní, to je vlastně tato ochrana, nebo nakolik jsou tyto spotřebitelé chráněni, je obrovsky důležitý faktor při rozhodování, zda spotřebitelé um, tyto, um, toto zboží koupí. Tady tedy jde vlastně o tom, jak zavést tu obchodní záruku po dobu životnosti. Tady vlastně eh, tato studie byla trošku eh, omezenější, ale ukazuje se, že většina spotřebitelských organizací a asociací průmyslových mm, si myslí, že tento přístup eh, k obchodní záruce po dobu životnosti by zásadně změnil eh, produktový design. Tedy eh, navrhování těch produktů. Takže na základě toho docházíme tedy k mm, hodnocení dopadu. Tady máme tedy čtyři oddíly jsou to vlastně jako čtyři fáze. Za prvé definování problému, metodologie za druhé, za třetí politické eh, možnosti, možné scénáře. Tady vlastně formulujeme jakési návrhy. A za čtvrté je vyhodnocení těch politických scénářů. Takže definování problému. Naše analýza vychází tedy z předpokladu, že máme různé procesy, řekněme, že na začátku jsme vycházeli z nějakých předpokladů. Například, pokud máme třeba plně harmonizované dvouleté období právní záruky, Takže pokud máme takovou to právní záruku v případě nesouladu, tak e, jakým způsobem se to přizpůsobuje vývoji na trhu? I možnému budoucímu vývoji na trhu. Problém je v tom, že tato e, právní záruka pro nesoulad, e, v případě nesouladu produktů, tady vlastně máme tedy směrnice o prodej online, tady je tedy ta záruka, kterou nese Eh, obchodník, nikoli výrobce. Tento nesoulad produktu, jakýsi statický pojem, který by měl existovat ve chvíli eh, tedy zakoupení toho produktu spotřebitelem. Pokud tento, tady ta neschoda je zřejmá v průběhu dvou let po dodání toho produktu spotřebitel má možnost na nějakou nápravu. Nápravy jsou definovány v právním rámci. Zejména tady jde o opravu toho zboží, případnou, ne, či jeho případnou, eh, případnou náhradu. To znamená, že pro tyto produkty eh, které tedy mají eh, delší dobu životnosti, eh, vlastně není možné ehm, získat nějakou náhradu nebo nápravu, protože ty problémy třeba se neprojeví v průběhu těch dvou let. Eh, my samozřejmě tady hodně zdůrazňujeme kruhové hospodářství a udržitelnost, takže pokud Evropská unie chce podpořit udržitelnost, měli by Eh, samozřejmě umožnit mm, občanům nebo spotřebitelům eh, nároky eh, v této oblasti. Kromě toho nás také čeká takzvaný internet věcí, Tady máme ty, tedy chytré produkty, kde vlastně tedy ta neschoda produktů není vůbec tak důležitá ve chvíli mm, dodání produktu, protože to jsou vlastně e, produkty, které jsou nějakým způsobem propojeny i přes internet, jde tam tedy o výměnu dat a e, hraje zde roli cel, celá řada hráčů, jako třeba e, podáva, dodávání, e, monitorování těch výrobků, potom třeba e, dodávání senzorů, čipů a podobně. Takže tohle to prostě e, potom už neodpovídá tomu, tomuto statickému pojmu vnímání té záruky, protože je to vlastně velmi rychle se vyvíjející oblast. Eh, takže možná by stálo za to mít spíše komerční záruku, kde by vlastně šlo o fungování v nějakém delším časovém období nad rámec toho dvouletého období. Takže v podstatě by tady šlo tedy jaksi o mm, eh, nestatické pojetí eh, vnímání té záruky. Takže, abychom tady vyhodnotili dopad eh, pozměňovacích návrhů, eh, jak o nás o tom eh, tedy požádal parlament. My k tomu máme tedy multidimenzionální přístup, posílený jednotný trh, posílená ochrana spotřebitelů. Hmm, to určitě tedy mm, bychom měli zaznamenat ve všech členských státech. Určitě tady nedojde ke snížení ochrany. Hmm, Samozřejmě výhody musí přesahovat eh, náklady i pro eh, dodavatele. Potom za čtvrté pozitivní přispění k životnímu prostředí a udržitelné ekonomice a za páté koherentnost regulačního rámce. Takže vidíte, že to opravdu bylo velmi komplexní, že tam je celá řada otázek, které je potřeba vyhodnotit v rámci procesu. Takže k té samotné metodologie. Vyhodnotili jsme různé pozměňovací návrhy, na které už jsme upozornili dříve. Potom jsme měli konzultace, tady jsou konzultace s 33 organizacemi Tady vlastně šlo o sedm spotřebitelských asociací, deset asociací výrobců, šest eh, maloobchodních asociací a čtyři eh, environmentální asociace a pokromě toho jsme konzultovali šest právních odborníků. Ono to zase není nějaký obrovský vzorek, ale už si můžeme udělat představu o tom, jaké ty dopady asi budou. Pokryli jsme sedm zemí, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálii a Nizozemsko. Kromě toho, eh, toto všechno jsme doplnili eh, výzkumem ehm, eh, tedy různých publikací z, ze strany evropských či národních regulátorů, také různé akademické dokumenty a dokumenty spotřebitelských environmentálních asociací. Samozřejmě kritika může být, že ten vzorek nebyl dostatečně velký, to je jeden problém. Za druhé, e, položili jsme řadu otázek, ale řada organizací na ně nebyla připravena odpovědět nebo prostě neodpověděla. A konečně e, v té fázi kvantifikace jsme tedy měli možnosti od jedné do pěti, s tím, že jednička nemá žádný dopad a pětka má nejvyšší dopad a a někdy to byla trošku, mm, když tedy to takhle řeknu, eh, byla to v podstatě až karikatura. Takže um, oni v podstatě třeba ty maloobchodní nebo spotřebitelské organizace řekly, že se to změní s eh, tedy environmentální byly eh, nepřátelské řidi až velmi nepřátelské, ty spotřebitelské organizace byly více otevřené a respektive ty asociace výrobců byly eh, to hodnotily jako velmi nepřátelské, ale naopak zase asociace environmentální to hodnotily spíše pozitivně. Takže um, na základě toho tedy jsme se rozhodli pro metodologii těch politických scénářů, které vlastně nezváží eh, ty pozměňovací návrhy. Tady máme tedy nelegislativní možnosti. Tady tedy implementujeme směrnici o prodeji online, ale vlastně neimplementujeme žádné z těch pozměňovacích návrhů. Kromě toho máme možnost tedy těch nelegislativních iniciativ. Potom ale máme legislativní možnosti, to znamená tedy nějakým způsobem něco udělat s těmi pozměňovacími návrhy. A tady jsou tedy dva rozměry, které jsou zde zásadně důležité. Jednak eh, se zavede povinný nebo dobrovolný, eh, tedy dobrovolná ta komerční záruka a doba životnosti. Samozřejmě je důležité, jakým způsobem budeme definovat dobu životnosti Pro každou z těchto eh, legislativních možností máme pod eh, možnosti. Tady vlastně jde o to, zda eh, zodpovědnost ponese pouze výrobce nebo bude mít zodpovědnost sdílenou výrobce s obchodníkem. Pro ty nelegislativní možnosti, k tomu jsem se tady vyjádřil, Mm, předpokládáme, že online a offline to bude podobné. Možnost jedna je tedy, že e, bude jakási iniciativa na straně dodavatelů, například využívání nějakých štítků, kromě toho bychom také mohli mít e, využití různých daňových pobídek a podobně. E, kromě toho můžeme podpořit také zvyšování povědomí na, na straně tedy poptávky. Takže to potom máme druhou možnost, to je subjektivní trvání e, doby životnosti. Tady vlastně jde, že ten, kdo poskytuje záruku, může poskytnout e, komerční záruku pro e, dobu životnosti. A to je vlastně na něm, aby rozhodl. To zdůrazní tedy pozměňovací návrhy 198 a 384. Další Eh, důležitá věc u těch eh, povinných nebo dobrovolných možností je, že tedy eh, mohou poskytnout tu záruku komerční či nikoli a v případě, že se rozhodnou to neudělat, je povinné to tedy, toto rozhodnutí zveřejnit, jasně tedy na to upozornit. A to zase je v souladu s pozměňovacími návrhy 384, 387, 388, Eh, třetí možnost je normální trvání. Takže vlastně zde je tedy normální poskytnout eh, tedy povinnou záruku, komerční záruku. Tady vlastně máme tedy zase pozměňovací návrhy, které ovlivnily toto rozhodnutí, že doba životnosti musí být tedy reálný, reálná normální doba životnosti produktu na základě toho, že patří do určité kategorie produktů a co se tedy dá nějak rozumně očekávat. Čtvrtá možnost <clears throat> zase je po, po, povinné poskytování této záruky, ale eh, ta doba životnosti vychází z nějakých eh, specifických technických standardů. A musí tedy Takže hodnocení těchto politických možností. To tedy vychází z těch konzultací, ale také z výzkumu. Takže jednak tady máme první možnost. Ehm, jde nám tedy o to, že je opravdu potřeba, aby se zvýšilo povědomí spotřebitelů. Za druhé, to jsou eh, naopak ty eh, slabiny. Ta první možnost eh, je tedy vlastně neomezující, takže těžké vyhodnotit ten dopad, jak se tím budou řídit společnosti či vlády. Tady potom máme tuhle tu zero option. Tady vlastně jde o to, že to chytré zboží je stále vlastně komplexnější a Eh, jak už říkal eh, kolega Stefan, tak tady vlastně to vyžaduje záruku nějakou kontinuální a vlastně už tady tedy nestačí to statické vnímání. Stefan, eh, Tak pokud jde o ty legislativní možnosti, jak už o tom hovořil Stefan, tak tady ty hlavní silné stránky je trvající podpora a potom, pokud jde o ty hlavní slabé stránky, tak tady jde o to, že ta organizace, která navrhuje tu záruku, si stanoví ty podmínky, jak to bude vypadat na různých trzích. A potom je tady veliká otázka, pokud jde o systém sankcí, jak zajistit efektivní sankce. Varianta číslo dvě. Když se podíváme podrobněji na ty silné slabé stránky těch jednotlivých variant. Takže varianta číslo dvě. Z právního pohledu eh, <clears throat> ta to vnímání je tady takové, že ta právní jistota by měla být vysoká v případě určitých sporů a podobně. Rovněž také by to mělo pomoci rozvoji jednotného vnitřního trhu a celoevropských produktů, protože tady budou jasně dané informace. Potom je tady otázka tady toho souladu, nízké náklady, možná jedině v případě firm, které to budou využívat dlouho, tu obchodní záruku nebo respektive prodlouženou záruku, za kterou se platí tady u těchto podnikatelských modelů to může být tedy nákladnější. A také je tady důležitý bod, zvýšení informovanosti o této záruce. Pokud jde o ty hlavní slabé stránky této varianty, tak může to mít omezený dopad na zdravou konkurenci, zdravou hospodářskou soutěž. Co to je zdravá konkurence? To je konkurence týkající se skutečně kvality produktů, ne těch doplňujících služeb. A tady by ten dopad měl být velmi omezený, protože eh, tady to nebude mít nějaké dopady na konkurenci. A také by to mělo mít omezený dopad na přínosy pro spotřebitele. Dále běžná délka doby životnosti. Tak, tady silná stránka. Mělo by to přinést vysoké přínosy pro spotřebitele. Všichni to můžou získat zdarma. To by bylo velmi dobré pro spotřebitele kteří nemají rádi vysoké riziko. Rovněž by to bylo dobré i pro spotřebitelé, kteří bohužel dostanou závadný výrobek. A také to bude mít lepší dopady na zdravou hospodářskou soutěž, třeba že bude možné i, aby docházelo k podvodům. A teď slabé stránky. Nám z toho hodnocení vychází, že tohle je slabá varianta z mnoha důvodů. Jednak vysoká právní nejistota, bude tady velká volnost pro zákonodárce rozhodnout, co to je doba životnosti, pokud by došlo k nějakému sporu. Vypadá to, že může nastat mnoho věcí. Dále, vysoké přímé náklady. Potom vysoké náklady týkající se vynucování a prosazování této varianty. Co by bylo tím srovnávacím kazatel, tím benchmarkem. A potom ještě nějaká združení v rámci konzultací označili jinou slabinu této varianty. A to sice, když si vezmete dodavatelský řetězec, výrobce, prodejce a servisní e, společnost, tak tam může docházet k velikému, velikým distorzím v rámci tohoto řetězce. A my jsme pochopili, že už teď v rámci stávající záruky jsou nějaké problémy, pokud je o smluvní podmínky mezi výrobcem a servisním subjektem, protože to je jakoby monopolně nastaveno. Takže když to bude hodně zobecněno, mělo by to, e, přineslo by to problémy pro autorizované servisní společnosti. A z hlediska různých tržních studií se ukazuje, že e, ta běžná doba životnosti může být trošku problém. A teď se podívejme na variantu číslo čtyři. Silné stránky. Tady jich máme hodně velké přínosy pro spotřebitele, kladné dopady na zdravou konkurenci, kladné dopady pro jednotný vnitřní trh, zejména pokud se tedy technické standardy, technické normy budou stanovat na evropské úrovni, tak by to bylo mnohem jednodušší mezi státy. Vysoká právní jistota, benchmark je tady jasně daný a potom také tady může být potřeba investic firem, což by mělo kladné dopady na aktivity eh, pro zdroje a rozvoj. A nyní slabé stránky. Tak eh, tady je toho také hodně. Dlouhá doba implementace, ty trhy by se musely rozhodnout, jak budou definovat technické standardy, to je potřeba vzít v potaz dále vysoké přímé náklady, vysoké náklady na soulad. To bude podobné jako u varianty 3. Rovněž vysoké náklady, pokud jde o vynucování, o prosazování. Opět podobně jako definice benchmarku ve variantě 3 a zase podobně jako ve variantě 3, tady budou také vysoká rizika, že dojde k narušování vztahů v rámci dodavatelského řetězce. Takže když se znovu podívám na všechny tyto varianty, dospěli jsme k závěru, že na základě toho provedeného posouzení lze preferovat možnosti dvě a možnosti čtyři. Ta dvojka je samozřejmě méně ambiciozní než čtyřka, ale byla by lépe implementovatelná a e, Potom, jak jsem říkal, ta varianta číslo 4 je velmi dobrá pro jednotný vnitřní trh, ale hůře se bude implementovat. A teď už se téměř dostávám k závěru své prezentace. Potom je tady několik podmožností, takže jsme posuzovali sdílenou odpovědnost versus odpovědnost, kterou by měl výhradně výrobce. Tak, pokud by měl odpovědnost výhradně výrobce, tady, když bude spotřebitel vědět, že veškeré reklamace budou přímo u výrobce, tak by to zvýšilo důvěru spotřebitelů. Druhá věc. E, výrobce má rovněž je odpovědný za návrh, koncepci, design toho produktu, takže to je také dobře v tomto případě. A konečně tady jde o to, že ten obchodník nebude e, z konfliktu, pokud jde o vztahy k výrobci a ke spotřebiteli. Dále, hlavní silné stránky té sdílené odpovědnosti, jak jsme je posoudili v rámci posouzení dopadů a také nám to řekly spotřebitelské organizace, je, že tady hlavním kontaktním bodem pro spotřebitele by byl obchodník. A nyní hlavní slabé stránky těchto obou možností. Když bude odpovědnost nést pouze výrobce, tak celá řada výrobců, hlavně malých výrobců, nemá žádné rozhraní pro přímou interakci se spotřebitelem. A to by byl problém zejména u přeshraničních vztahů. A pokud jde o společnou odpovědnost, tak tady jde o to, že právo na nějaké nápravné opravné kroky je hlavně v národní gesci, takže to by se přeshraničně hůře řešilo. A nyní ještě bych chtěl zmínit několik dalších principů a zásad, které jsme zjistili v rámci posouzení dopadů. Co by se mělo zajistit pro udržení e, koherentnosti? Takže za prvé, podobná pravidla nastavit pro prodejní kanály online i offline. Dále zabránit zmatení mezi právními režimy, obchodními zárukami a Eh, zvláštními či povinnými obchodními zárukami. Dále důležitá třetí zásada zabránit omezení v obchodních zárukách, které by bránily ochraně. Čtvrtá zásada, čtvrtý důležitý princip. Zabránit tomu, aby vznikl systém, kde na jedné straně tady budou povinnosti, pokud je o minimální či běžnou dobu životnosti, a na druhé straně Eh, tady bude odmítání poskytovat záruku. A potom konečně za páté, specifické regulace pro produkty musí být v souladu s obchodními zárukami. Takže to je z naší strany vše. My co nejdříve předložíme návrh naší zprávy, ještě to úplně nemáme hotové, ale už by to brzo mělo být dokončeno. Děkuji, já vám mnohokrát děkuji za vaše vysvětlení. A teď bych chtěla dát slovo přímo našemu zpravodaji, a to je pan Pascal Arimon. Co next? Děkuji, já bych také eh, chtěl poděkovat Timelex eh, a další straně za vynikající práci, která byla odvedena na této studii. Je to druhé posouzení dopadů, eh, které řešíme v rámci přepracování um, těch aktů. První se zabývala rozšířením uh, působnosti a druhá studie se zabývala uh, obchodními záruky pro lifespan. A já si myslím, že uh, když tady děláme takové zásadní změny do textu, za Evropský parlament, tak je nezbytné, abychom si obstarali eh, příslušné studie a data, abychom mohli opravdu posoudit, zda to, co děláme, má smysl nebo ne. A zda to nebude mít eh, negativní dopady na mm, průběh věcí v praxi. Proto je důležité, abychom vycházeli z poznatků založených na eh, důkazech, tak abychom opravdu mohli pokračovat v naší eh, legislativní aktivitě. Pokud jde o kontext studie, jde o eh, delší životnost výrobků, jakým způsobem to eh, začlenit do textu, zda to vložit do textu v rámci legislativního postupu. Byly předloženy různé pozměňovací návrhy, byly zapracovány. Mm, tedy takové, které kráčí tímto směrem a vždy, když hovoříme o životnosti, tak bychom to neměli pojímat tak, aby to mělo negativní dopady na malé a střední podniky. Malé a střední podniky bychom měli mít vždy na zřeteli, když se pouštíme do eh, iniciativ a když vytváříme legislativu, která na ně má přímý dopad. Když životnost je omezena pouze na produkty spotřebovávající, tedy měl, za druhé by to tedy mělo být na produkty, ehm, které se dotýkají tedy spotřeby energie a ehm, já jsem tedy podle toho udělal i eh, připomínky a pozměňovací návrhy. Studie nabízí dobrou orientaci, čtyři alternativy, které jsou ještě rozděleny na eh, čtyři pod alternativy 2a a 2b. A já se donívám a vyvozuji z toho závěr, že kombinace ze 2a a 4 je něco, čeho bychom se měli držet, měli bychom kráčet tím směrem a měli bychom se snažit to v kompromisním pozměňovacím návrhu zohlednit. To jsme také udělali Kompromisní návrh máte všichni eh, ve nový zpravodajové, k dispozici a bylo to k dispozici ještě předtím, než jsme znali závěry té studie a proto mě nesmírně těší, že to, co jsme si vlastně sami odvodili, bylo ještě studií eh, potvrzeno. Myslím si, že jsme tady na dobré cestě. Zatím, zatím to ještě není dotaženo do konce, je tam ještě prostor na nějaké drobné změny, ale myslím si, že studie ukázala, že v tuto chvíli nejlepší myšlenkou eh, při zavádění té životnosti je ta alternativa 2a, kde se eh, vlastně povinnosti uvalí pouze na výrobce a ne na obchodníka. A kde se uvažuje i nad tím, co se stane, až směrnice o ekodesignu bude rozšířena na Eh, více produktů, pak to zkrátka bude platit, platné právo a výrobci se toho budou muset držet. Ale um, zatím ta alternativa 2A jako taková eh, obchodní eh, záruka nebo ehm, něco takového, to by tam už mohlo být zapracováno. A prodejce zboží Eh, ten by podle mě také měl nést určité povinnosti. On má již povinnosti, pokud je o mm, zákonnou záruku a to samo o sobě, pardon, to už samo o sobě je dosti velkou zátěží a um, Eh, měli bychom pracovat s nějakou obchodní zárukou, která se ovšem bude týkat pouze výrobce, protože jinak by to bylo nadměrné břemeno pro mm, prodejce. Musíme stanovit, jaká práva má spotřebitel. Musí být také definováno, že pokud výrobce neposkytne záruku, tak to spotřebitel musí eh, vědět, tedy takový ten přístup, že výrobce v tom případě, že neposkytne záruku, tak spotřebitel, který kupuje ten produkt, ten potom musí být o tom také informován. To povede k tomu, podle mého názoru, a myslím si, že e, tady to odpovídá i jedné studii, která byla udělána již v minulosti, e, tedy pokud výrobci uvádějí informace k životnosti, k životnímu cyklu, tak to potom bude mít pozitivní dopady na hospodářskou soutěž, protože ten, kdo pracuje se zárukou výrobce, ehm, bude mít větší úspěch než, než ten, který ty informace neposkytuje. To znamená, že ehm, výrobci by potom ehm, tyto věci asi měli začít zohledňovat. Mám dotaz na autory studie. Směřuje to k nákladům pro malé a střední podniky, protože v té studii o tom nenalezneme mnoho informací. Můžete k tomu podat eh, nějaké informace, jaké budou přímé náklady, které by ta varianta 2A znamenala pro malé a střední podniky. Bude to pro ně přijatelné, únosné? Eh, Viděl jsem, že tam máte eh, takový, nebo že jste hovořili o rozhraní pro malé a střední podniky, a eventuálně by to mohlo být problém, kdyby tady byla obchodní záruka pro malé střední podniky, tak by um, se to potom muselo přímo uh, řešit se zákazníkem na nějakém rozhraní a mnozí uh, z těchto podniků to zatím ještě nemají z těch malých a středních. Můžete prosím nějakým způsobem um, se vyjádřit k tomu, jestli to v praxi bude problém nebo jestli to problém nebude? A za druhé, má druhá otázka. Zajímalo by mě, jak vypadá interakce mezi běžnou klasickou obchodní garant, zárukou a, a jaký bude rozdíl mezi tou live spam eh, zárukou. Ehm, jsou tam rozdíly a v jakém vzájemném poměru to bude. Děkuji všem za velmi, eh, nebo děkuji eh, za velmi dobrou studii. Myslím si, že ta studie potvrzuje mnohé, co jsme si tady na výboru přáli a kráčí tím naším směrem. Děkuji. Děkuji. Paskale, Lucy Anderson, SND. Děkuji a děkuji za tuto studii, která je pro nás velice eh, užitečná protože to celé posouvá vpřed a velmi eh, mi vyhovují ty, eh, nebo vítám cíle eh, studie posílit postavení spotřebitele, zájmy spotřebitele a posílit jednotný trh. Celkový přístup Evropského parlamentu k této věci možná nezachází dostatečně daleko, pokud jde o naplnění cílu této klíčové věci Um, komerční uh, záruky uh, pro uh, životnost. Byla tady zpráva Pascala Jenonda, parlament ji schválil, ale já si myslím, že to musíme vnímat v širším historickém kontextu této věci, protože po dlouhá léta parlament hovořil o tom, že musíme dosáhnout pokroku ve prospěch spotřebitelů, tak aby eh, mm, životnost eh, výrobců Eh, tady byla pro eh, dlouho užívané zboží nejen kvůli životnímu prostředí, ale i kvůli spotřebitelům, protože oni na to vynakládají nemalé prostředky. Eh, já tady mám určité obavy o tom, nebo v té souvislosti, jak to, jak to teď vypadá. Mám určité otázky ke zprávě. Je politování hodné, že jsou tady pouze že pouze sedm eh, zemí, eh, které jsou sledovány, takže bychom k tomu měli přistupovat obezřetně k těm výsledkům. Eh, přála bych si, aby tady bylo více organizací spotřebitelů a právních expertů, aby se tady vyvážely ehm, stanoviska výrobců, zejména z některých zemí. A pokud jde o ehm, ty nadnesené otázky, tak jsem docela překvapena, že tedy eh, ta eh, společná záruka je ošetřena tímto způsobem. Eh, tady, aby spotřebitel měl tu volbu obrátit se na výrobce nebo na obchodníka, je velice důležitá a to hm, vlastně potvrzuje i ta zpráva, která zdůrazňuje, že pokud jde o ty dlouho používané výrobky, tato záruka Eh, je dva roky, ale ve zprávě se eh, uznávám, že ty výrobky mají eh, delší životnost, takže tady je to velice důležité posílit situaci spotřebitele u těchto drahých výrobků. Když tady si koupíte třeba velmi drahou pračku nebo další věci, tak ne. Hm, Takže eh, tady, i když eh, se obrátíte na obchodníka, tak obchodník vám řekne, musíte počkat, až výrobce mm, eh, to vyřeší, obrátí se na vás a mm, dodá to. Takže tady s ohledem na to, jak je tady návrh o, hmotných produktech, tak tady potenciálně hovoříme o celém, celé legislativě v této věci v celé Evropské unii. Takže asi všichni víme, že Rada má podobné obavy a musíme být velmi obezřetní, pokud jde o e, hmotné e, produkty a mm, o tu záruku. Nesmíme to uspěchat, protože zkrátka ještě nemáme pozici Evropského parlamentu a mm, tím pádem je to směšné, protože my tady snižujeme práva spotřebitelů a vlastně nejsme ani v souladu s našimi cíly eh, podle zprávy eh, Girond, která byla odhlasována eh, a ani nějak nepomáháme životnímu prostředí. Já to vítám, nechci být negativní, a, ale chtěla jsem se ještě i na něco zeptat. Pokud jde o tu o společnou záruku, myslíte si, že tam budou nějaké velké výhody, které to přinese? Děkuji and e then I am the... Děkuji. Jsem stínovou zpravodajkou za EKR. Budu tedy pokračovat eh, nizozemsky. Děkuji. Chtěla bych poděkovat za prezentaci studie. Myslím si, že zpravodaj uh, už to naznačil. Ono uh, pokud budeme dělat nějaké zásadní změny v návrhu, eh, tak eh, je potřeba, abychom měli vlastní studie, které eh, podloží to, co uděláme, abychom zabránili nějakým nežádoucím překvapením v budoucnosti, abychom tady, tady mm, to udělali dobře. Je to zdlouhavý proces, zazněly tady různé důležité věci, musíme zajistit právní Eh, jistotu a to bychom měli zohledňovat v každém pozměňovacím návrhu. Musíme mít právní jistotu, tak aby výrobci eh, je měli a aby je měli i spotřebitele. Eh, oni musí vědět, jaké záruky mohou očekávat a jaké další práva a povinnosti jsou s tím spojená. A to je pro nás to nejdůležitější. A musíme to nastavit správně. Dnes je tady eh, ta situace velmi matoucí pro spotřebitele a eh, my všichni chceme samozřejmě eh, ze všech sil se snažit to vylepšit, tu zmatenou situaci. Například pokud jde o tuto lifespam záruku, tak si kladu otázku, jestli bychom to vůbec měli ještě více komplikovat. My bychom měli zvýšit pocit jistoty a pokud e, záruku bude nést pouze výrobce, tak je jasné podle studie, že to bude složitější pro spotřebitele, aby e, navázal ten kontakt s výrobcem. A pravidla, která jsou e, požadována, budou mm, těžko naplnitelná. Spotřebitelé navíc by měli mít kdykoliv možnost zvolit si eh, zdra, eh, drahý eh, produkt s dlouhou životností anebo mnohem levnější produkt, ale měli by mít to očekávání, že potom to možná tak dlouho nevydrží, což je ta varianta číslo 3, kde všechny ledničky musí mít stejnou životnost. Tedy ta třetí varianta hovoří o tom, že třeba všechny ledničky by měly mít stejnou životnost, takže to pro nás moc nepřipadá v úvahu. Takže potřebujeme jistotu, jasnost a možnost volby. A to by nás vedlo k té druhé variantě, eh, to je záruka mm, u výrobce. A pokud je o čtvrtou variantu, tak pro nás není tato věc úplně jasná. A já nevím, jestli to zaznělo v prezentaci, ale zajímalo by mě, zda závazné normy v praxi um, jak, jak by to vlastně v praxi vypadalo, jak bychom stanovili kritéria pro tyto normy a není nám to jasné. Můžete to prosím osvětlit? A připojím se k Lusíně otázce. Máme několik zemí, které byly eh, zohledněny a mě by zajímalo, podle jakých kritérií jste vybrali tyto země. Eh, je tam právní záruka. Eh, já vím, že třeba v Portugalsku nebo Spojeném království jsou vyšší záruky, tak proč se vybrali zrovna těchto sedm zemí? Děkuji a těším se na závěrečný eh, text pravodaje, který jistě prospěje jak spotřebitelům, tak výrobcům. Děkuji. Teď můžeme dát slovo Kaje Kalas, která je stínou zpravodajkou za ALDE. Thank you for the, for the... Děkuji, děkuji mnohokrát za přednesenou studii a já určitě souhlasím s tím, že bychom měli mít podobné studie pro to, abychom mohli dělat takové velké změny. Jak tu mám teď ale několik otázek. Studie poukazuje na to, že když ta obchodní záruka bude založena na technických specifikacích, jako je třeba rámec ekodesign, tedy ta varianta číslo 4, že by to bylo jasnější, než kdyby tam byla ta varianta eh, objektivního trvání délky životnosti, ale berete vůbec v potaz to, že například vezměme si pračku a je tady velký rozdíl, jestliže ta pračka se bude používat každý den velkou rodinou a nebo ji bude používat jeden člověk, který ji zapne jednou týdně. Čili to chování spotřebitelů je také důležité a ovlivňuje dobu životnosti produktů bude se toto nějakým způsobem brát v potaz? Protože jestliže to chcete založit čistě na technických specifikacích, tak bude to stejný produkt, ale úplně jiné použití. Potom druhá otázka. Pokud jde o obchodní záruky, tak ta nápravná opatření jsou e, volněji formulována a vyžaduje se tady flexibilita. Nemyslíte si, že by bylo rozumnější, kdyby po šesti letech produktů, jestliže ten produkt eh, nedosáhne těch sedmi až osmi let podle doby životnosti, tak neměl by spotřebitel mít nárok na dalších sedm let a nebude se to nějak zohledňovat, protože jinak byste měli záruku pro produkt, který bude mít délku životnosti třeba 16 let. Protože pokud byste něco po dlouhé době eh, vrátili a zase dostali nový produkt, proč bych si vůbec měla kupovat něco nového? Tak bych vždycky mohla vrátit ten starý produkt a dostat zdarma nový produkt. To by byla velká zátěž pro obchodníka nebo výrobce. Čili neměla by tady být možnost pro obchodníka se rozhodnout, jakou nápravu chce použít s ohledem na ty podmínky. Dále obchodní záruky jsou dobrovolné, ale my říkáme, že jejich obsah je povinný, čili te studie, ta studie tady jasně klade důraz na zásadu smluvní svobody, kdy ale to, co bude mít spotřebitel možnost vytěžit z té záruky, bude definováno v těch podmínkách. Čili jak uvedeme v soulad ten princip smluvní svobody a smluvní záruky, když budeme povinně klást důraz na to, co tam být musí. A potom mám další otázku. Studie mluví o tom, že spotřebitelé více vystavení rizikům by měli z toho mít přínosy, zatímco ti méně vystavení riziku by vnímali eh, takovou cenu jako ztrátu jejich blahobytu. Čili otázka zní, není pravděpodobnější, že si zákazník koupí obchodní nebo takto, že čím méně méně spotřebitelů se bude kupovat i obchodní záruky, protože ty záruky budou potom čím dál dražší? A v takovém případě si spotřebitelé se budou spoléhat na právní záruku. A v takovém případě ta situace celkově bude méně výhodná pro spotřebitele. Takže pro spotřebitele vlastně ty situaci zhoršíme, protože pro ně bude dražší získat tu, tu obchodní záruku, ta bude dražší a tím pádem všichni se začnou spoléhat zase na tu právní záruku a my nebudeme už mít nic dalšího, co těm spotřebitelům nabídnout. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Kajo. Mám pocit, že už další stínový zpravodaj tady není přítomen. Přejí si vystoupit ještě další poslanci? Pokud ne, tak vrátím slovo našim výzkumným pracovníkům. Ano, tak jedna věc je ještě velmi důležitá, která tady zatím nezazněla, možná to nebylo tak jasné z, těch, z té prezentace, ale musíte vzít v potaz to, že obchodní záruka se tady vybírá jako nástroj s novými funkcemi, s jinými funkcemi, než které má teď. Čili teď je to víceméně regulováno už nějakých 20 let Eh, ve směrnici o prodej spotřebitelů formálním způsobem. Smluvní svoboda je zásadní pro tento koncept, tak jak existuje nyní. Protože nyní to je něco, to je nějaký dodatečný benefit, který může nabízet výrobce, prodejce a může to nabídnout spotřebiteli, který si výrobek kupuje. Takže kromě právních je to něco nad rámec běžných pr- eh, právních práv, to je nějak neovlivňuje. Ale ty obchodní záruky mohou mít různé druhy, různé typy. Některé obchodní záruky třeba se vztahují jenom na nějaký konkrétní komponent, anebo na nějaké určité typy závad, jsou velmi úzce formulovány. Když se bavíme o obchodní záruce na dobu životnosti, tak já jsem si všiml, že v některých pozměňovacích návrzích tento koncept nebyl definován. Čili my se tady bavíme o určité obchodní záruce, což je nějaká volba, nějaká varianta a není to něco, co e, spadá do té právní záruky. Taková obchodní záruka musí se vztahovat na dobré fungování obecně. Teď už to existuje, je to velmi široce definovaná obchodní záruka, která má, tady, je tady určitá kontinuita. Obchodník nebo výrobce zaručuje dobrou funkci během doby životnosti, to znamená, musí mít například k dispozici náhradní díly, musí mít k dispozici servisní síť. A když mluvíte o takzvaných těch chytrých produktech, což je také jedna oblast, na kterou nesmíme do budoucna zapomínat, tak když někdo dává záruku na dobré fungování produktu, který závisí na různých připojeních, jak to je v případě těch inteligentních produktů, tak musí brát v potaz to, že je tady velké množství poskytovatelů služeb, kteří budou pokryčovat v dodávání dat, v monitoringu a tak dále. Je to tedy potom už velmi komplexní věc. Ale jinak se tady bavíme o obecné záruce na obecné fungování. Přesto ve stávající legislativě ta obchodní záruka a v té stávající omezené legislativě tam je mm, to omezené a tam je ten princip té svobody. To znamená, zaručující subjekt může tu záruku omezit na základě určitých podmínek. A to potom může mít velké dopady, pokud z toho chcete udělat nějaký regulativní nebo ochranný nástroj, protože v této chvíli ten zaručující subjekt může stanovit, jaké kroky udělá jako nápravu, tedy jestli to opraví nebo jestli to vymění, ale e, záleží také, jaké jak budete k tomu přistupovat podle typu produktu, jestli jsou to eh, jednoduché produkty, trvalé produkty, dlouhodobé produkty, ale něco jednoduchého typu nábytek, tak tam by ty nápravné kroky měly být více subjektivní. Pokud se chcete přesunout ale směrem více k té oběhové ekonomice, tak já nevím, zda bychom měli více ty záruky definovat, anebo více tam ponechat tu svobodu. Potom také dále tady otázka převodu té záruky. V této chvíli zaručující subjekt může omezit převoditelnost záruky například na určitého kupujícího. To je popsáno v těch podmínkách a není to potom moc zajímavé, když chcete vytvořit ten trh se zbožím z druhé ruky. Nebo tady mohou být taky některé poplatky. Pokud třeba budete chtít, aby se vám s produktem něco udělalo, abyste dostali konkrétní náhradní díly, musíte za to zaplatit. Tak, pan Arimon tady o tom mluvil, že je potřeba rozlišovat mezi klasickou obchodní zárukou a obchodní zárukou na dobu životnosti. V této chvíli tam ten rozdíl není, nerozlišuje se to, ale já myslím, že když byste chtěli tady pracovat s těmi dvěma různými koncepty obchodní záruky s ohledem na dobu životnosti, tak je potřeba se více právě podívat na tyto různé modality záruky. Pravděpodobně, dle mého názoru, jediný způsob, jak to udělat, je prostřednictvím regulací a stanovit eh, nápravná opatření a ochrana pravidla v těch regulacích nebo respektive v nařízeních na základě směr, příslušné směrnice. Bylo by to velice obtížné dát to skutečně do právního textu. Takže to je asi tak eh, odpověď na vaši otázku, jak se rozlišují tyto různé typy záruk. Děkuji. Já se pokusím také zareagovat na ty různé otázky, které tady zazněly. Eh, takto. Pochopitelně velká otázka je ta odpovědnost. Kdo bude nést tu odpovědnost? V tuto chvíli jsou různé pro a proti, zdá tedy mít společnou nebo výhradní odpovědnost. Vy jste se tady ptali na ty nedávná data, jak tedy to vypadá v případě západných produktů, záručních, záručních procesů a tak dále. Obecně ze statistik vyplývá, že to je podobné o různých typů firem, malé střední podniky, velké podniky, mal, malinké podniky. A je to významné v rámci celého toho spektra firem. Pochopitelně, pochopitelně pro spotřebitele je lepší, když určitou odpovědnost nese i distributor. Eh, my jsme v té studii to schrnuli tak, jak to vyplynulo z těch různých konzultací. Také tady dochází k různým interakcím mezi distributorem a výrobcem. To je veliké téma, je potřeba ještě jít víc do hloubky, abychom pochopili všechny ty mechanismy, které to přináší. Takže to je jedna věc. A potom druhá věc. Pokud jde o ty zapojené země, jistě, sedm států to není mnoho států máme v EU 28, ale prostě měli jsme omezený čas, omezené zdroje, i když to nebyl ten hlavní důvod, ale ten výběr států byl koncipován tak, abychom zastupili různé státy, různé části Evropy týkající se právních systémů, týkající se e, stávajícího vývoje ekonomiky. Snažili jsme se pokrýt různé části Evropy, Není to dokonalé zastoupení, ale chtěli jsme, aby to bylo určitým způsobem vypovídající. A potom, pokud jde o spotřebitelské organizace, tak my jsme tam měli vzorec 33 subjektů, které jsme zapojili do konzultací. Ano, souhlasím, není to dost, měli bychom jich mít víc, ale e, my vždycky chceme ještě, aby toho bylo víc, abychom měli větší eh, výsledky, podloženější výsledky, ale zase snažili jsme se to co nejvíce vyvážit, takže byly tam spotřebitelské organizace, environmentální organizace, právní experty, těch bylo 16. Takže víceméně 50% rovnováha. A jak už jsem řekl zase, snažili jsme se zaměřit na různé skupiny zainteresovaných subjektů, proto jsme tam nedali úplně jasné vyčíslení nákladů a přínosů, ale snažili jsme se pracovat s materiálem, který jsme měli k dispozici a doplnit to těmi výzkumy, takže my se domníváme, že ta studie je vyvážená. Eh, ono bylo to takto, že se na nás obrátili různé organizace a ty názory byly někdy velmi rozporuplné. Já si myslím, že tady došlo k nedorozumění, pokud jde o výběr zemí. Protože my jsme vybrali sedm zemí, ale dvě z těchto zemí mějí dlouhé, delší eh, doby odpovědnosti. Bylo to Nizozemsko a Finsko. A oba tyto státy nebo respektive v Nizozemí máte neomezenou délku právní záruky. To znamená, že když tam teď dojde k problému v době životnosti, tak eh, tady je minimální harmonizace a eh, v této zemi tady to možné je řešit. Ale Nizozemí už teď mohou lidé dávat reklamace během doby životnosti. Ve Finsku tam omezení je, časové omezení tam je, ale i tak během té doby životnosti je tam velmi dlouhá možnost zboží reklamovat. Takže my jsme tam zahrnuli tyto dvě země, mluvili jsme se zainteresovanými subjekty z těchto zemí a musím říct, že tam oni obecně se nestavili příliš entuziasticky k výsledkům jejich systému. Neměli pocit, že by to vedlo k více udržitelné ekonomice nebo že by to vedlo k nějaké harmonizaci, pokud jde o dobu životnosti. Oni jenom řekli, že my máme soudní případy, máme soudní judikaturu, snažíme se na základě toho nějak stanovit dobu životnosti, záleží na soudci nebo na ombudsmanovi, jak to nastaví, jak budou to, toto prosazovat v těchto zemích. Takže to byl jeden z důvodů, proč my jsme dospěli k závěru, že ta varianta 3, kde by byla velmi vágně definována ta koncepce doby životnosti, že by to nebylo vhodné mít to všude v Evropě nějak harmonizováno v rámci legislativy. Pokud chcete dát větší důvěru obchodníkům a spotřebitelům, pokud je o jejich práva a rizika. Děkuji mnohokrát, to jsem pochopila. Chce se k tomu vyjádřit komise. Máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, takže Připomínám, že komise uznává význam kruhového hospodářství, proto také přijímáme akční plán v této oblasti. Ještě takovou věcnou připomínku. Paní Kalas už na to poukázala. Je to velmi komplexní téma, protože trvanlivost e, není nutně propojená s defektním výrobkem. Tady, tady jde o problém, kdy nas, něco nastalo s, s daným výrobkem, s jeho designem. A jak už paní Kalas říkala, ono jde také o intenzitu a způsob využívání toho produktu. A to právě eh, komplikuje tu situaci. Komise svého času řekla, že chceme mít um, sektorově specifickou legislativu. My chápeme, že to je pro parlament důležité téma. My chceme úzce a konstruktivně s parlamentem spolupracovat, abychom nalezli řešení. Ale to, co je tady nejdůležitější, je, že potřebujeme vyvážené rozhodnutí, které bude brát v potaz zájmy jak výrobců, tak spotřebitelů. A ty, ta komerční záruka už je regulována ve směrnici tedy o prodeji a sice v článku 6. A tam také jsou uvedeny povinnosti ohledně transparentnosti. Ono vlastně tady asi nejdůležitějším atributem této záruky je její dobrovolná povaha. Takže vlastně tady jde o to, zda se vůbec poskytne takováto komerční záruka. A za druhé, co se týče obsahu, eh, jak to napravit tedy, jak říkala paní Kalas, když tedy vezmeme tento přístup, jak jste říkala paní předsedkyně, když máte právní jistotu jak pro výrobce, kteří ví, co dávají, tak pro spotřebitele, kteří ví, co získávají, co by komerční záruku. Pak máme druhou výhodu. Komerční záruka působí jako parametr konkurenceschopnosti. Například výrobci, kteří dávají takovouto komerční záruku velmi dobrou, eh, tím to poskytuje možnost v podstatě excelence. Eh, děkuji mnohokrát. Pascal? Eh, Pascal tomu je říct, nechce dobrá, takže je to všechno jasné, budeme na tom nadále pracovat. Děkuji výzkumným pracovníkům za provedení studie i předložení prezentace a nyní přejdeme k elektronickému hlasování. První na řadě je přijetí návrhu stanoviska o akčním plánu pro retailové finanční služby. Spravodaj je Josef Weidenholzer. Máme zde ze strany spravodaje jeden ústní pozměňovací návrh. Upozorním na něj, až se k němu dostaneme. Hned můžeme začít, ale nejprve technická poznámka ze strany Anna Marie. Dobré dopoledne, kolegové, omlouvám se za spoždění. Žádám sekretariát do budoucna, aby zvážil, že nás je mnoho. Také pan Dolten, který je stínový zpravodaj, my eh, nejenom sedíme nebo zasedáme eh, na více výborech IMKO a LIBE a my jsme tam třeba teď právě v LIBE eh, diskutovali obrovsky důležité téma soukromí na internetu a kolegové nás teď Eh, tedy upozorňovali na to, že bychom prostě eh, neměli opouštět místnost v takto, eh, během takto důležité debaty. Prosím vás, tak jak je možné, abychom měli hlasování v době nějakých obrovsky důležitých debat na jiných výborech? Prosím vás, pokuste se to nějak logisticky sladit. Děkuji, Ana Marii. A nyní předeme k hlasování. Takže kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 a 10 jsou identické. Pro, pro proti, zdrželi se. To bychom si měli překontrolovat elektronicky. Týká se to tedy pozměňovacích návrhů 9 a 10. Končím hlasování. Přijato. Číslo 11 pro a 11 odpadá, takže 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, Opět bychom si to měli překontrolovat, takže překontrolujeme si 12 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 14. Pro? Proti? Zdrželi se. Já si myslím, že to je stejné, ale překontrolujeme si to. Takže 14 elektronicky. Uzavírám hlasování, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se,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 proti, zdrželi se přijato, 42 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 48 pro, a ten odpadá, 49 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 52 pro, proti, zdrželi se. To bychom si měli překontrolovat, takže 52 elektronicky, prosím. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, K tomuto pozměňovacímu návrhu máme ústní pozměňovací návrh ze strany ALDE. Měli jste možnost se s ním všichni seznámit? Nemáte námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Prosím? Alde musí tento eh, návrh odprezentovat. Může nám to někdo přečíst? Já vlastně o té složce nic nevím, ale jde o vyškrtnutí dvakrát na začátku slova big. Je tam dvakrát slovo big, tedy velký. Is there any objection against the... Nějaké námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? není námitka, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 56 s ústním pozměňovacím návrhem. Takže pro, proti, zdrželi se přijato, 58 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. We close the votes. And... Uzavírám hlasování přijato velkou většinou. Takže gratuluji zpravodaji a nyní přecházíme k dalšímu tématu. To je hlasování o přijetí návrhu stanoviska, které se týká tedy respektování soukromí a ochrany osobních údajů v odvětví elektronických komunikací. Spravodajkou je Eva Mejdel. Takže eh, kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 192 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193 a 194 identické, kdo je pro, proti, zdrželi se. To bychom si měli překontrolovat, takže si to překontrolujeme elektronicky. Uzavírám hlasování. Přijato. 195. Kdo je pro? Ten odpadá. To že taky odpadá, takže 197. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Myslím si, že je to zamítnuto, ale překontrolujeme si to elektronicky, takže 197. Zamítnuto 198. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 199. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 200. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 201. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 202. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto 203, kdo pro, proti, to si překontrolujeme, takže 203 elektronicky, prosím. Zamítnuto 204, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 205, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 241, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. To si překontrolujeme, takže elektronicky 241. Končím hlasování. Zamítnuto. Těsně. Kompromis 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 5, kdo je pro? Proti,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 proti, zdrželi se, přijato. 442, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 443, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 444, kdo je pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že bylo přijato, ale překontrolujeme si to opět elektronicky, takže 444. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 445, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 13, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 496, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 497 a odpadá. 498, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 499 pro, proti, zdrželi se, přijato. 500 pro, ten odpadá, omlouvám se, 501, kdo je pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme, takže 501 elektronicky, prosím. Uzavírám hlasování, zamítnuto 502 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 504, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 505 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 506 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 507 pro, proti, zdrželi se přijato, 508 to odpadá, takže 509 pro, proti, zdrželi se, přijato, 510 pro, proti, zdrželi se, přijato. Překontrolujeme si to. 510 elektronicky. Uzavírám hlasování, zamítnuto. Pětset jedenáct, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 512, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. To si překontrolujeme. Eh, můžete hlasovat ještě jednou, prosím, 512. Měli jsme nějaký eh, technický problém. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 513. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 514 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 514 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 516 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 517 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 518 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 519 pro, proti, zdrželi se. Zam... To si překontrolujeme. 519 elektronicky. Uzavírám hlasování zamítnuto. 520 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Zase si to překontrolujeme. Takže 520 elektronicky, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Měli jste pravdu. 521 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 522 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ještě se to překontrolujeme, takže 522 elektronicky, prosím. Uzavírám. Přijato. Pětset dvacet tři pro, proti, zdrželi se přijato. 525 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 528 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. To si překontrolujeme. Dobrá, takže 528 elektronicky. Yes, rejected, sorry. Zamítnuto. 529. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Ověříme. 529. Zamítnuto. Musíte prosím hlasovat zřetelně, zřetelně zvedejte ruky, ruce. Uh, takže kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 44 pro, proti, zdrželi se, prověříme 44. Končím hlasování. Zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se zamítnut. E, kompromis 15, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 16, kompromis 16 pro, proti, zdrželi se za, schválen. Pozměňovací návrh 54, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověříme 54. Končím hlasování, zamítnut. Pozměňovací návrh 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, Myslím, že zamítnu to, ale ověříme to. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 57. Pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme 57. Uzavírám hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Pozměňovací návrh 3. Zamítnuto. 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 60, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 60 bychom měli asi ověřit. Ověříme. Uzavírám hlasování. Zamítnut. 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? I 59 bychom měli ověřit. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Čtyři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, takže prosím, ověříme čtyřku. Uzavírám hlasování a je to schváleno. 61, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 62, pro, proti, zdrželi se zamítnut 63 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Eh, kompromis 17, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 69 a 70 identické, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že bychom měli 69 a 70 ověřit. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 18. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Poslanecí návrh 82 pro, Nevidím eh, téměř nikoho z EPP. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 82 ověřujeme. Zamítnut. 83 pro. Proti. Zdrželi se. I to bychom měli ověřit. Ověřujeme 83. Uzavírám hlasování. Zamítnut. 84 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 8 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Eh, pardon, měli bychom ověřit. Ověřujeme 8. Končím hlasování zamítnut. Pozměňovací návrh 86 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 87 kde pro, proti, zdrželi se zamítnut. 88 kde pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 21 kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 93 kdo je pro, proti, zdrželi se Schváleno. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 100 pro, proti, zamítnut, ale měli bychom to ověřit. Ověřujeme pozměňovací návrh 100. Uzavírám hlasováním zamítnut. Pozměňovací návrh 101. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut. 102, e, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 10, e, pro, proti, zamítnut. Zdrželi se zamítnut. Je to zamítnuto. Ověříme pozměňovací návrh 10. Uzavírám hlasování a je to zamítnuto. 103, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 107, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 108, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 109, kdo je pro, proti, Zdrželi se zamítnut. 110, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 111 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 24, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 25, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 26, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. E, Poslanecký návrh 133, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme 133. Uzavírám hlasování. Bylo to schváleno. 134, e, kdo je pro, proti, Zdrželi se, měli bychom to ověřit. 134 ověřujeme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 151 pro, proti, e, zdrželi se, schváleno. 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 154, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout 155, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout Kompromis 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 162, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 162 ověříme. Zamítnuto. 164. Kdo je pro? proti, drželi se, zamítnut. Kompromis 32, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. 169, kdo je pro, proti, drželi se, ověříme 169. Zamítnuto. 171, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 172, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 173, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 174, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 174 ověříme. Uzavírám hlasování. Eh, nic by se nezměnilo, takže je to stejné ten výsledek a to schváleno. 15, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 175. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pardon, je to schváleno, říká paní předsedkyně. Máte pravdu, schváleno. Ověříme to, ale uh, souhlasím s tím, že to bylo schváleno. Takže 175 ověřujeme. Schváleno. Kompromis 33 pro, proti, drželi se schváleno. 178, kdo je pro, proti, drželi se schváleno. 16 pro, padá. 179, kdo je pro, proti, drželi se schváleno. 180, kdo je pro, proti, drželi se zamítnut. A nyní závěrečné hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování a schváleno. Blahopřeji paní Eva Majdal a tímto vám uděluji slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům eh, za eh, velmi zdlouhavé, ale velmi konstruktivní setkání. Eh, všichni eh, se drželi eh, toho, co jsme vyjednali a mm, děkujeme vám. Měli jsme jasnou představu o tom, jak to dopadne. Děkuji sekretariátu IMKO i našemu sekretariátu, mému týmu děkuji. Děkuji. Blahopřejeme Evě. A pak nás čeká závěrečné dnešní hlasování o návrhu e, stanoviska o záchraně životů a posílení bezpečnosti vozidel v Evropské unii. E, pan Daniel Dalton je zpravodaj. E, jednak první kompromis, kdo je pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Prověříme uh, pozměňovací návrh 7. Končíme hlasování. A je to schváleno, ale nebylo to jasné. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 9 padá, 10, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti. Není ústní pozměňovací návrh. Eh, Alde. Je to jednoduché. Chceme nahradit slovo can původním zněním zpravodaje should be able to, cituji. Týká se to současné situace v oblasti práv spotřebitelů. Máte nějaké námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak. Dobře, odhlasujeme tedy kompromis 2, což je ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro, proti, padá, protože kompromis 2 byl schválen. To všechno padá. 16. Pozměňovací návrh 16. Pro, proti, zdrželi se zamítnut.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 proti, drželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Přejete si to prověřit? Dobře, prověřujeme 31. Končím hlasování. Bylo to jasně schváleno, ano. 33 pro, proti, zdrželi se schváleno 34, e, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 35, e, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 36, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 37, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme 38. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Závěrečné hlasování, které proběhne elektronicky. Končím hlasování. Schváleno velkou většinou. Blahopřeji panu Daltnovi. Chcete si říct slovo děkuji stínovým zpravodajům. Měli jsme, dopracovali jsme se k velmi dobrému silnému stanovisku, takže já vám děkuji za spolupráci blahopřejeme. Dospěli jsme k závěru hlasování a můžeme se posunout k dalšímu bodu na programu. A nyní uh, budeme hovořit o pozměňovacích návrzích zprávy o prosazení e, směrnice o službách na vnitřním trhu, kde se stanoví notifikační e, proces pro povolování e, a také pro služby. Chtěla bych připomenout, že Rada přijala svůj obecný přístup 29. května a Teď vlastně již jen čekají na rozhodnutí Evropského parlamentu. Spravodaj předložil návrh zprávy, kde bylo 26 pozměňovacích návrhů. 12. července se o tom diskutovalo. 217 pozměňovacích návrhů bylo předloženo. Znamená to, že eh, bylo dohromady 243 pozměňovacích návrhů a pan eh, Gutierrez bohužel nemůže být mezi námi a já bych ráda předložila slovo panu Nikola Danti, který nahrazuje pana zpravodaje. Děkuji paní předsedkyně, vážení kolegové, Sergio tímto děkuje stínovým zpravodajům a kolegům za předložené pozměňovací návrhy. Jak zmínila paní předsedkyně, jejich 200 16 u tohoto důležitého návrhu směrnice. Je to návrh, který je součástí velmi významného i poněkud kontroverzního balíčku o službách. My tady připravujeme první sadu kompromisních návrhů a bylo by teď eh, velmi důležité se pobavit trošku o těch eh, sporných bodech. Podívejme se na to, jaké jsou priority v rámci zprávy. Jedna návrh změny článku 3, kde by se měly eh, lépe definovat některé změny, zejména výjimky a také pokud jde o ty oznamovací postupy. Také by tady měla být povinnost významně snížit administrativní zátěž pro členské státy. Stále k tomuto stejnému bodu by bylo vhodné dát tam taková ustanovení, která vyloučí z oznamovací povinnosti urgentní postupy týkající se ochrany veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví a ochrany životního prostředí. Rovněž se tady řešily termíny a podmínky, pokud jde o konzultaci článku 5, což jsou kratší lhůty, zejména pokud jde o návrhy opatření, které byly již změněny. A ve finále tady je další také důležitá úprava článku 7, kde jde o redefinování pravomocí komise a byla by tady možnost přijmout doporučení, požádat členský stát, aby nepřijímal přijaté opatření, pokud je tady podezření na porušení. Zároveň jsem přesvědčen, že komise nemůže předjímat eh, absolutně brát eh, členským parlament, sta, parlamentů českých států tu možnost přijímat určitá opatření, což ostatně vyplývá i z rozhodnutí Evropského soudního dvora. Takže čeká nás ještě opravdu hodně práce, ale my doufáme, že se podaří nalézt společné stanovisko k těmto několika zmíněným kritickým bodům. A jsme přesvědčeni, že ve spolupráci se stínovými zpravodaji se podaří nalézt dobře vyvážený e, text. Zůstávám dále k dispozici pro podrobné vyjasnění, které se očekává na dalším setkání stínových zpravodajů příští týden v úterý. Děkuji mnohokrát, děkuji Nikolovi, který vystoupil jménem pana zpravodaje a nyní mají slovo stínový zpravodajové za EPP pan Štefanek. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěl poděkovat panu zpravodajovi protože velice vítám jeho přístup a také návrh komise jako takový. Skutečnost je taková, že stávající oznamovací postupy, pokud je o služby, dle směrnice o službách, nefungují dobře a ta směrnice není náležitě implementována. V současné době e, dodatečné národní požadavky představují velké překážky pro poskytovatele služeb z jiných členských států. Kromě toho tyto další formální požadavky představují další břímě, další postupy a procesy a jsou to překážky pro společnosti, které si přejí poskytovat služby v jiných členských státech. Stávající postupy nepo- zajišťují dostatečné bezpečnostní pojistky podle směrnice o službách a dle EU, smlouvy o fungování EU. Zároveň si myslím, že je potřeba zajistit, aby se z toho stal lepší nástroj pro uplatňování směrnice o službách. V této souvislosti návrh komise na striktní oznamovací postupy vnímáme pozitivně. Tento návrh správně stanoví, že členský stát musí vždy oznamovat nové národní požadavky, které bude uplatňovat na poskytovatele služeb předtím, než tato legislativa vstoupí v platnost. Oznamovací postupy pro členské státy musí být transparentní a musí skutečně zajistit, že dodatečná vnitrostátní opatření a dodatečné požadavky budou odůvodněné a přiměřené a zároveň je potřeba také zajistit dodržování principu subsidiarity. Já se těším na další spolupráci s panem zpravodajem a ostatními stínovými zpravodaji tak abychom zajistili, že tato velmi důležitá legislativa přispěje k lepšímu fungování notifikačních postupů podle vnitrostátní legislativy. Děkuji. Děkuji panu Štefánkovi a za EKR má slovo Dan Dalton. Děkuji mnohokrát, vážená přemění předsedkyně. V první řadě chci poděkovat zpravodaji za kompromisní návrhy, které byly rozeslány včera večer. Já jsem byl hodně zaneprázdněn, když jsem řešil e-privacy, takže ještě jsem neměl čas si to dostatečně projít. Nicméně my v EKR podporujeme základní principy směrnice o službách, což je přezraniční poskytování služeb. Zároveň souhlasím s tím, že je potřeba posílit oznamovací postupy tak, aby podniky mohly reagovat na nepřiměřené překážky. A my jsme to ostatně řešili už i ve zprávě o necelních překážkách v předcházející době. Tak, pokud je o ty hlavní věci, jednak oblast působnosti. Podle nás je potřeba zachovat silnou, širokou oblast působnosti, aby tady byly široké oznamovací režimy. Tady by se to mělo vztahovat na ty nové eh, postupy a také by to měla být zajištěna svoboda poskytování služeb dle směrnice o službách. Pokud jde o povinnosti oznamování, tak podle nás oznamování by mělo zahrnout odůvodnění, proč je to opatření nezbytné, nemělo by být diskriminační na základě státní příslušnosti, takže by se neměla uplatňovat nějaká restriktivní opatření. A to je ostatně i náš návrh 164 a ostatně takto jsme to koncipovali i ve smlouvě o bezcelních překážkách. Pokud jde o usazení, souhlasíme s panem zpravodajem, pokud jde o 16, ale nesouhlasíme se 14, která odráží usazování dle čísla 3. Myslíme si, že by tady měly být ty povinnosti jasně vymezeny a právě proto já předkládám pozměňovací návrh 133. Pokud později tady dojde k vynětí podle těch standardních postupů a pan zpravodaj to předpokládá, tak by je potřeba, aby tyto změny byly oznamovány bez prodlevy komisi. Je potřeba, aby jakékoliv urgentní postupy nefungovaly jako nějaká mezera a právě proto je potřeba, aby tady byly standardizované postupy. Já jsem předložil návrh 74 a 170, kde jasně vyjasňuji, proč je potřeba postupovat takto a v souvislosti s článkem 7. Pokud je o konzultační období, já myslím, že ty tři měsíce jsou nezbytné a měly by začít běžet ve chvíli, kdy komise dostane úplné oznámení od členského státu tak to je můj návrh 183 a komise by rovněž měla tady dát možnost předkládat příslušné komentáře a dotazy. Pokud jde o ty e, systémy výstrach, tak si myslíme, že by to mělo probíhat e, komise dělat ve spolupráci s členskými státy, tak aby se dali jasně zbrzdit opatření, která budou rozporuplná. A pokud jde o rozhodnutí, tak ty rozhodovací postupy by měly být ponechány v souladu se směrnicí o službách a tím by mělo docházet k tomu, že vůbec se budou muset spouštět řízení pro porušení. Myslíme si, že jinak by tady byla omezena akceschopnost komise a členských států. Takže v tuto chvíli my jsme proti návrhu zpravodaje číslo 26 a myslíme, pokud jde tedy o to spouštění těch řízení. Takže to je velice hrubě načetnutá naše pozice a my se těšíme na kompromisní návrhy a na další spolupráci se všemi stínovými zpravodaji s panem zpravodajem. Děkuji, Dané, a za Alde má slovo paní poslankyně. Eh, Kajakalas. Děkuji. Eh, naším cílem je ve výboru IMCO, abychom zajistili, že jednotný vnitřní trh bude skutečně fungovat. A nejlepší způsob, jak tohoto dosáhnout, je minimalizovat překážky eh, ve na stávajícím trhu a právě ty oznamovací postupy jsou naprosto klíčové, protože pomáhají eliminovat případné nové překážky ještě předtím, než se objeví. Právě proto je důležité, aby se vždy postupovalo správně. Pokud jde o pochybení e, podat oznámení, tak pravidla by měla být jasně vymezená a členské státy by měly náležitě postupovat. Víme, že v současné chvíli je to trochu problematické a že se některá opatření přijímají bez náležitého oznamovacího postupu. K tomuto se může změnit jenom pokud ty oznamovací postupy budou jasně dány a op- jejich opomenutí bude vést k jasným důsledkům. My si myslíme, že e, by mělo docházet k oznamování návrhů opatření a to se týká článku 3 odstavce 4. Pokud jde o ty oznamovací postupy jako takové, myslíme si, že musí být transparentní a jasné a ne jenom pokud je oznamování členských států, ale také zainteresovaných subjektů či dotčených třetích stran. Transparentní postupy musí vést k tomu, že všechny relevantní zainteresované subjekty tady budou zapojeny, nejenom v rámci oznamovacích postupů, ale také pokud jde o výstrahy či rozhodnutí vydávaná komisí. Nicméně, eh, to, že budou informováni, by mělo jenom omezenou přidanou hodnotu, pokud oni by neměli možnost na to zareagovat zpětnou vazbou. Takže ty postupy by měly zahrnovat také možnost se vyjádřit k navrhovaným opatřením a podobně. Jestliže ten oznamující členský stát změní navrhované opatření, tak musíme zajistit, že ostatní členské státy i komise se mohou vyjádřit k tomu návrhu změny, k návrhu pozměněného textu, jak to bylo v původním návrhu. Když by oni neměli možnost se vyjádřit navrhovaným změnám, tak to by vedlo k narušení výměn dobré praxe. Já jsem viděla, že několik kolegů pod, právě předložilo pozměňovací návrhy i v tomto smyslu. Konečně, pokud jde o to, která opatření je potřeba oznamovat a která ne, tak musíme zajistit zase, že tady nevytvoříme nějaké mm, mezery, takže všechny tyto věci musí být náležitě odůvodněny a oznámeny, protože jinak to ne, nebude mít smysl, pokud ta oblast působnosti bude velmi omezena. Ve chvíli, kdy členské státy budou chtít přijmout nějaké opatření, které by mohlo představovat překážku na jednotném vnitřním trhu, mělo by to být v souladu se všemi případně dotčenými stranami. Takže já vám děkuji a doufám, že se nám podaří nalézt kvalitní kompromisy. Děkuji mnohokrát, Kajo, a za zelené pan Šoltis. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat eh, panu zpravodaji za přípravu návrhu zprávy k této směrnici. Pokud jde o skupinu zelených, my jsme předložili několik pozměňovacích návrhů. Některé z nich už tady eh, byly uvedeny. Takže během výměny názorů jsme předložili určité poznámky a návrhy a chtěli bychom zejména zdůraznit, že stávající oznamovací postupy nejsou dostatečné pro to, aby zabránili diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo sídla. E, myslíme si, že členské státy a Evropská komise by měly vzájemně spolupracovat. Není možné, aby, nebo takto, zároveň si myslíme, že tady toto tříměsíční období by členské státy velice omezovalo, protože v mnoha případech není možné to oznámení vždycky dát tři měsíce předtím, než se něco začne uplatňovat. Takže myslíme si, že by tady měla být určitá flexibilita. Rovněž, pokud je potřeba vzít v potaz nějaké e, incidenty vážné povahy, protože v reálu k některým těm přijetím dochází ad hoc a někdy prostě není možné, aby členské státy Evropskou komisi informovaly vždy tři měsíce předem. Takže tady musíme být určitě více flexibilní a více praktičtí. Myslíme si, že ta směrnice by neměla být příliš rigidní a měla by být nastavena tak, aby se dala dobře používat v praxi. Zároveň jsme pro větší transparentnost v notifikačním procesu a e, chceme, aby to nepředstavovalo ale velkou zátěž pro členské státy. Takže my doufáme, že naše pozměňovací návrhy a komentáře budou vzaty v potaz a těšíme se na další spolupráci s panem zpravodajem a stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji mnohokrát a za EFDD pan Zulu. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane zpravodaj. Z našeho pohledu tento návrh oznamovacích postupů eh, těch eh, norem podle směrnice je nastaven velmi, velmi špatně. Tady celá řada nejasností a kritických bodů. Takže proto jsme eh, předložili pozměňovací návrhy v tomto smyslu. My bychom zejména radikálně chtěli změnit článek 7, kde se stanoví, že komise může požadovat členské, členský stát, aby se zdržel přijetí určité normy, anebo schválení, jestliže se do, bude domnívat, že něco není v pořádku. Myslíme si, že toto není možné dělat prostřednictvím rozhodnutí nebo nějakého závazného aktu, nebo spíše nějakým stanoviskem. Možná spíše by bylo hodné nějaké stanovisko, naznačit, že tedy něco není v pořádku, ale potom by se k tomu už měl asi vyjadřovat Evropský soudní dvůr. Nemůžeme totiž umožnit, aby prostřednictvím tohoto aktu Evropská komise nahrazovala vůči členským státům Evropský soudní dvůr. Je potřeba jasně respektovat suverenitu a nezávislost každého členského státu. Pokud jde o ty jednotlivé věci, tak my si myslíme, že by nemělo docházet k prodlužování těch schvalovacích dob legislativy a myslíme si, že pro konzultace a informování je dostatečné ta maximální doba tři měsíce. Dále požadujeme výjimku z těch oznamovacích povinností pro naléhavé případy nebo pro um, úpravy, které nebudou zásadní v rámci nějaké legislativy. Tady to je článek 3, odstavec 4, kde se hovoří o tom, že opomenutí o oznámení v případě závažné události nebo něco v tom smyslu. Každopádně myslíme si, že ta definice je velice vágní a ne, nemůže se dobře uplatňovat. Potom další důležitá věc je zrušení článku 3 odstavec 2, pokud jde o důkazní břemeno. Myslíme si, že by to měla být komise, která detailně vysvětlí a právně popíše právní normu nějakého státu. Není možné na členské státy uvalovat to břemeno, aby se vysvět, všechno vysvětlovali a odůvodňovali. Rovněž myslíme si, že z oznamovací povinnosti by měly být vyňaty administrativní akty důležité pro místní samozprávu, protože místní samozpráva určitě nemá k dispozici ekonomické zdroje ani časové možnosti pro to, aby se mohla účastnit těchto postupů. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nyní dám slovo Anna Marie Koraca Bild, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Je důležité zamyslet se nad tím, proč to děláme. Máme eh, směrnici o službách, která není plně, plně implementována a máme nedostatečně fungující trh pro, vnitřní trh pro služby. A přitom to je největší potenciál v Evropě, který máme pro eh, podporu růstu a za, eh, pracovních příležitostí. Proč je tomu tak? Proč je tady problém? Protože členské státy se tím neřídí. Takže tady opravdu jde o vymáhání ze strany členských států. Máme už tedy stávající nástroj, ale členské státy nás o něm, eh, nás tedy neinformují, neinformují nás včas a tak dále. Mrzí mě, že po každé, když dojde ke snaze otevřít vnitřní trh se službami, což znamená tvorbu pracovních příležitostí, vy to chcete rozmělnit. Nemůžeme pracovat na základě výjimek, protože to znamená více byrokracie. A také samozřejmě více výmluv ze strany členských států pro to, aby nemus, nemuseli směrnici implementovat. Vy tady vlastně hovoříte eh, o různých výjimkách. Tady si myslím, že opravdu jediná výjimka, eh, která existuje, je eh, veřejný pořádek. Ale členské státy toho zneužívají už od roku 2006 a teď my jim dáme další možnosti, aby toho využívali. Pak je tam tady ještě jedna další možnost. Ale myslíme to vážně s tím vnitřním trhem pro, pro služby, či nikoli? My tady opravdu máme obrovský problém a to je fragmentovaná pravidla. Nějaký poskytovatel služeb z jednoho členského státu chce poskytovat služby v jiném členské státy. A tady vlastně jde o poskytnutí informace, to oznámení. Tady vlastně jde pouze o to, aby členský stát nějakým způsobem ospravedlnil, vysvětlil, proč eh, není možné pro toho poskytovatele služeb poskytovat služby v tomto členském státě. A je to tedy ospravedlnitelné? I z pohledu tedy eh, proporcionality? Já si myslím, že všechny návrhy, které rozmělňují na komisní návrh, eh, k těm se tady nebudu věnovat. Nyní Virginie Rozier, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, máte pravdu. Jde tady o tu otázku, zda chceme vnitřní trh, který bude hájit bezpečnost spotřebitelů, chránit životní prostředí a bezpečnost zaměstnanců. A, a toto připouští také směrnice o službách, protože to jsou e, cíle, které prospívají evropským občanům. A teď si musíme položit otázku, jak rozdělíme role všech, abychom zajistili, že si udržíme vnitřní trh, který bude opravdu sloužit evropským občanům a který zachovává jejich hlavní ochranu. Delikátní rovnováha, ale eh, poměrně spravedlivá ve eh, směrnici o službách eh, tady slouží národnímu zákonodárci, v rámci, který jsme odhlasovali my, evropští zákonodárci, eh, tím, že jsme pověřili Evropskou komisi strážkyni eh, slu, slu, eh, smluv, té jsme, tu jsme pověřili ověřováním těchto pravidel, které ovšem musí sloužit všem občanům. Ona musí prověřovat, jestli je to přiměřené, jestli se to uplatňuje správně. Eh, tady se říká, že vnitřní trh nefunguje, takže to bychom měli podložit. Eh, Přeshraniční aktivity jsou samozřejmě možná žádoucí, ale sami o sobě eh, to není něco, co automaticky potvrzuje kvalitu vnitřního trhu a jeho fungování. A pokud jde o to, co je tady dnes předkládáno, je pr- princip oznamování, který by měl eh, umožnit komisi, aby ověřovala, zda je právo Evropské unie správně dodržováno, aniž by se ovšem rozhodila příliš ta rovnováha, kterou my jsme tam nastolili. Takže komise musí se ujišťovat, zda dobře a plně je uplatňováno evropské eh, právo. Ovšem, ono to nefunguje, když některé členské státy eh, nehrají tuto hru toho oznamování, ale je to snad důvod, abychom stížili pravidla pro ty, který, kteří tu hru hrají správně a dodržují pravidla. Ehm, protože eh, tady komise nejedná, aby zajistila, eh, že ten proces je plně aplikován u těch, kteří nehrají tu hru správně. Takže komise by opravdu měla začít eh, prosazovat to právo těmi nástroji, kterými disponuje. Ty členské státy, které nedodržují pravidla hry, by to měly dělat a měly by být k tomu, jako by se by k tomu měla zakročit. Přece není to tak, eh, že bychom měli ty pravidla dnes měnit pro ty, kteří je dodržují, jenom proto, že někteří je nedodržují. Takže tady musíme mít tu rovnováhu mezi různými aktéry a teď tady dochází k záměně rolí. Dnes je to role komise, aby aplikovala právo, aby aplikovala postupy, eh, aby členské státy je dodržovaly a jinak se to musí obrátit na soudní dvůr. Opravdu chceme eh, zkráčet tím směrem, kde exekutivu nabídneme Evropské komisi, Tady je potřeba, aby každý jednal v rámci těch pravomocí, které má. Jak si můžeme demokraticky představit, že tuto pravomoc eh, budeme takto přehazovat. Kdyby nám zítra někdo řekl, že Evropská komise bude se vněšovat do pravomocí zákonodárců, souhlasili bychom s tím snad? Ne, tak proč bychom to měli odsouhlasit v případě národních parlamentů, když bychom s tím nesouhlasili v případě Evropského parlamentu? tady nemůžeme tyto pravomoce takto přesovat na Evropskou komisi. To je v rozporu s eh, rovnováhou pravomocí. Je to na soudním dvoru, aby ověřil legitimitu některých opatření, které přijaly členské státy, a nebo aby rozhodl, že to je zneužívání. To není pravomoc Evropské komise. Takže tato, toto směšování je velmi špatným signálem, zejména v období, eh, kdy mm, eh, je to tady velmi citlivé, a kdy se velmi pečlivě zkoumá, kdo eh, má jakou roli. V politické debatě se to velmi často zkresluje, eh, o komisi se hovoří jako antidemokratické entitě a já si myslím, eh, že kdyby ten postup byl nastaven takto, tak by nevyvrátil ty kritiky, právě naopak. Tady opravdu není nelegitimní chopit se zájmu občanů a snažit se ho zajistit. Ty pravidla, která platí, mají být aplikována. Dobře, děkuji. Eh, eh, a paní Gerně. Ne, já se hlasím až k dalšímu bodu. Dobrá, takže pokud se nehlásí někdo další. Ještě se hlásí Nikola Dante. A titulu personále. Děkuji. Já bych teď chtěl vystoupit sám za sebe, protože předtím jsem mluvil jménem pana zpravodaje. Takže já mám následující názor. Myslím si, že to je velmi citlivá věc a velmi nebezpečná, protože bude narušovat suverenitu členských států, národních parlamentů, regionálních parlamentů, jak to tady velmi dobře popsala i Virginie. A já si myslím, že náš pan zpravodaj k tomu přistupuje velice vyváženě a snaží se vypracovat zprávu, která bude reagovat na ty obavy a mm, na ty cíle, které komise si stanovila, pokud je o tuto směrnici. A také vychází z toho, že je potřeba to nastavit tak, aby věci lépe fungovaly. Ale pozor, musíme eh, mít na paměti, že jsou tady legitimní demokratické instituce, které mají určité pravomoci, určité kompetence a které budou vystaveny sankcím, pokud nebudou dobře vykonávat svoji práci, ale které zastupují evropské občany. Takže pozor na to, abychom jenom nepodpořili antievropské názory, když budeme eh, na ně klást úkoly ze strany společenství, protože třeba vezměme si komisi, ta má jasně vymezené úkoly, ale nemůže přece dělat kroky proti a parlamentům, národním parlamentům proti regionálním parlamentům. Takže já si myslím, že přístup našeho pana zpravodaje je přístup velice vyvážený, že to je přístup, který chce podpořit trh se službami, zajistit, aby lépe fungoval, dobře nastavit ty oznamovací postupy, ale stále v rámci evropských institucí, v rámci těch vymezených mantinelů a nejenom přilívat benzín do toho antievropského auta, které v, bohužel v posledních letech je tak silně mm, přeživováno. Děkuji. Thank you. And then for the... Děkuji. A nyní za Evropskou komisi Máme pana Heming, Henninga Einsteina. Děkuji za tuto možnost zareagovat na tuto velmi zajímavou debatu. Připomenu, že cílem návrhu je lepší provádění eh, existující směrnice o službách. Tady vlastně samozřejmě eh, je to společná zodpovědnost jak komise parlamentu, tak rady. V tuto chvíli eh, směrnice o službách nedosáhla toho, co jsme od ní očekávali. A to z toho důvodu, že není eh, rovnoměrně prováděna ve členských zemích. Takže o co nám jde? My nechceme předkládat nová věcná pravidla, my prostě chceme zlepšit implementaci stávajících pravidel a o tom tady debatujeme. My věříme, že tato lepší implementace servisní e, směrnice musí e, být udělána partnerství. Tady vlastně tedy jde o to, že budeme sdílet nejlepší postupy, nejlepší zkušenosti mezi členskými státy, mezi zainteresovanými stranami. Dostane se to na komisi vlastně předtím, než se přijmou zákony, kdy vlastně ještě můžeme věci takto změnit je lepší, než tedy takto přijmout nějaké eh, nové zákony a potom se dostat eh, k soudním řízením, které by určitě nestály za to pro řadu zainteresovaných stran. My jsme tedy přesvědčeni o tom, že tento návrh eh, povede k lepšímu dodržování eh, evropských pravidel, ale že to také povede k lepšímu zákonodárství protože výměna eh, těch osvědčených postupů mezi členskými státy, přes členské státy často se potýkají se stejnými otázkami a to tedy všem prospěje, tak to si vyměnit ty osvědčené postupy. A říkám to proto, že některé předkládané pozměňovací návrhy se snaží vyloučit z této povinnosti oznamování některé typy e, regulací e, či pravidel členských zemích. Pokud bychom tyto pozměňovací návrhy přijali, tak prostě hrozně moc e, národních předpisů by prostě nesplnilo zapadalo do této výměny, do toho mechanismu výměny eh, lepších eh, osvědčených postupů a také lepšího zákonodárství. Takže my věříme o tom, že eh, ty návrhy pro výjimky, pro vynětí některých tedy členských států z této ozměňovací povinnosti by nebyly dobré. Souhlasíme ovšem s některými pozměňovacími návrhy, které se zaměřují na snižování administrativní zátěže. Tady třeba jde o nějaké specifické režimy pro případy eh, probíhajících oznamovacích postupů. Tady se zamýšlím nad, nad tím, že eh, demokraticky volené parlamenty nebudou blokovány od toho, aby přijímali opatření, protože třeba musí čekat na mm, reakci komise a tak dále. To chápu. A samozřejmě potřebujeme mít také dobré důvody pro eh, nouzové eh, postupy v některých tedy naléhavých případech. Když tedy navrhujeme tyto pozměňovací návrhy a změny, musíme zabránit tomu, abychom vytvořili eh, nějaké mezery v zákonech. Musíme zajistit, že jsou přesně nastavená pravidla, přesně nastavené podmínky, pro tyto speciální postupy, tak abychom zabránili tomu, že hlavní oznamovací postup je potom nějak eh, eh, upozaděn. Předpoklad, eh, předpokládá se také, že členské státy spolu s tím oznam, oznámením musí poskytnout i některé informace, proč to není nediskriminační, musí tam být ospravedlnění a podobně. To je taky velmi důležité protože právě zde jde o tedy tu eh, smysluplnou výměnu eh, postupů. My tedy nenavrhujeme, že členské státy musí eh, předkládat nějaký, mm, nějaký, nějaké plné hodnocení dopadu, ale určitě musí vysvětlit, proč některý návrh je ospravedlněn, že je proporční a proč není diskriminační. To úplně upřímně je prostě pouze postup dobrého zákonodárství k důležité otázce mm, rozhodovací pravomoci komise. To je samozřejmě taky důležité i na radě. E, tento návrh e, předpokládáme teprve po dvou kolech konzultací a dialogu s členskými státy. Z kraje řeknu, že komise už nyní má pravomoc rozhodovat o opatřeních eh, oznámených ze členských států. Už vlastně to spadá do stávající eh, směrnice o službách a také vlastně eh, je to pokryto v některých jiných sekundárních zákonech EU. Takže argument, že vlastně to právně není možné poskytnout komisi taková, takovou tu pravomoc, je nesmyslný. Bylo to potvrzeno také v diskusi na radě. Potvrdila to tedy právní služba rady, nikoli právní služba komise. Takže právně to možné je poskytnout komisi takovéto pravomoci. Pro nás je těžké ale eh, vidět, jak seškrtání stávajících pravomocí komise eh, o těch rozhodovacích pravomocích napomůže lepší implementaci směrnice o službách, což vlastně má být záměrem i Evropského parlamentu. Vlastně by došlo spíše k opaku. A právě z tohoto důvodu není politicky přijatelné pro komisi aby stávající rozhodovací pravomoci, které jsou ve směrnici o službách, byly seškrtány eh, prostřednictvím tohoto návrhu. Naopak si myslíme, že stávající rozhodovací pravomoci komise by se měly uplatňovat na všechna opatření, o kterých se oznamuje, nejenom na některá. Není naším cílem, abychom přijímali rozhodnutí vždy. Eh, když se podíváte například na práci stávajícího eh, postupu, Eh, my tam máme právní eh, nějaké problémy asi jenom se 20% eh, oznamujících členských států, takže my tedy také navrhujeme jakousi fázi, tedy pardon, bylo to 1% případů a vlastně pro toto 1% případů navrhujeme období asi dvou měsíců, kdybychom se o tom pobavili, o tom postupu pobavili a snažili se nalézt nějaké řešení. To je vlastně tedy Mm, období, které je velmi důležité, abychom jak členským státům i komisi poskytli prostor pro to, aby se zajistilo, že to, co se přijímá, je v souladu se stávajícími eh, právními eh, povinnostmi EU. Teď jenom stručně se vrátím k tomu, co navrhuje zpravodaj ohledně tedy těch eh, rozhodovacích pravomocí komise. To je to velmi zajímavé, my jsme se tomu věnovali poměrně detailně závěry našich právníků byly poměrně jasné v tom smyslu, že tento návrh by nebyl v souladu s evropskými smlouvami. Podle článku 265 smlouvy o fungování Evropské unie komise nemůže běžně předkládat věci u soudu, pokud předtím nepředloží eh, jasné vysvětlení ve formě stanoviska. A tady vlastně poskytne členskému státu prostor pro eh, zareagování. A tady vlastně jde také o dopis eh, formální, formálního oznámení. A eh, my tedy, pokud věc eh, nadneseme u Evropského soudního dvora, což je vlastně návrh zpravodaje, článek 278 smluv říká, že takovéto, takovéto žaloby ne, nepovedou k pozastavení. Je to soud, který rozhodne o pozastavení. Takže ten návrh je v podstatě zajímavý, ale vůbec nechápeme, jak by to tedy mohlo fungovat a proto si myslíme, že návrh, který předkládáme my v článku 7, je v podstatě nejlepší cestou ku předu. Thank you uh, very uh, much. Uh... Děkuji mnohokrát. Spravodaj zde není. Nikolo, řekl k tomu něco vám, ne? Uh, takže já myslím, že e, takto můžeme uzavřít tento bod na pořadu jednání. Projednání kompromisních návrhů proběhne během dalšího zasedání výboru 11. 12. E, října. A nyní můžeme přejít k e, dalšímu bodu, a to je stanovisko směrem k strategii v oblasti digitálního obchodu. E, zvážíme pozměňovací návrhy a je zde Daniel Dalton jako zpravodaj, takže prosím dám mu slovo. E, děkuji Arlene a děkuji všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. A byla tam celá řada užitečných e, návrhů. Podíváme se na pár možných kompromisů. Eh, ona tam byla celá řada vlastně klíčových témat, které se opravdu týkají zájmu IMCO. Například podnikání, podpory malých a středních podniků, snižování administrativní zátěže, například eh, také jde o zvyšování povědomí a informování jak podniků, tak eh, spotřebitelů, tak aby se zvyšovala vzájemná důvěra Eh, to eh, by také samozřejmě mělo eh, napravit stávající nedostatky v digitální oblasti i v evropské legislativě. Shodneme se na tom, že v e-commerce je tedy velmi důležitý digitální obchod a v tuto chvíli vlastně mm, nenaplňujeme plně digitální strategii vnitřních trhů. Internetový obchod ehm, vlastně úplně nezlepšil mezinárodní obchod. Spotřebitel velmi často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 platit eh, eh, často i pokuty eh, v případě, kdy se snaží nakupovat některé zboží ze zahraničí a je to tedy opravdu komplikované. To vlastně ovlivňuje i naše snahy vyjednávat jakési obchodní dohody se zahraničím. A v tuto chvíli celní uspořádání jsou nastaveny pro podniky, nejsou, nastaveny, nejsou nastavena pro jednotlivce. Takže poprvé, když se tedy snažím koupit něco z zemí, která není v Evropské unii, dostanu se vlastně do eh, procesu, který pro mě jako spotřebitel, jako jednotlivce je velmi těžký. A proto eh, řada lidí už nikdy nic z vnějšku EU nekoupí. Eh, takže to je vlastně jakási bariéra. A nyní my bychom tedy buď mohli reformovat celní pravidla, tak aby bylo jednoduché pro jednotlivce, aby udělali celní prohlášení, anebo prostě změníme ty Prahy. Například, pokud si Evropanka koupí bikiny z USA, jak to podkopává neutralitu internetu. To tady říkal nějaký pozměvací návrh. To mě úplně zmátlo, vůbec nechápu, o co tam šlo. Ono samozřejmě je to důležitá věc, musíme eh, to pro spotřebitele udělat, oni nám za to poděkují. A co se týče VTO a pravidel, Eh, práce na eh, elektro, tedy internetovém obchodu se tam v podstatě zastavila. A EU jako velký trh může taky sehrát velkou roli, abychom eh, nastavili jakési spotřebitelsky přátelské prostředí pro internetové obchodování. Vítám pozměňovací návrhy. Pokud chtějí tady eh, rozšířit eh, právě tu digitální agendu obchodování z eh, VTO. Potom máme tady odstavec 5 navrhovaného textu, pak se také hovoří o bránění neoprávněného, neospravedlněného ehm, lokalizování dat. To je samozřejmě také důležitá otázka a některé tyto požadavky třetích zemí mají prostě za účel chránit místní zájmy. Hmm vlastně celá otázka digitálního obchodu je efektivita, takže tím se musíme zabývat. Takže samozřejmě eh, volný tok DACT je velmi důležitý, eh, důležitým tématem. Máme tady také eh, pravidla, která jsou obrovsky důležitá v oblasti ochrany osobních údajů a to jsou prostě červené linky, které nemůžeme překročit. Takže eh, spotřebitelé samozřejmě musí mít stejnou ochranu dat, jako když nakupují v rámci EU. Eh, tohle to taky musíme dosáhnout. Tohoto musíme dosáhnout. Co se týče tedy těch toků dat, eh, tady ty jsou důležité pravidla pro adekvátnost těch dat a Samozřejmě tady budeme asi muset mít přílohy o těch datových tocích a možná eh, k tomu tedy budeme muset, muset zaujmout jasný přístup. Ehm, těším se na to, co řeknou kolegové a eh, tedy eh, pro diskutování pozměňovacích návrhů. Then, then for EP. Děkuji. Děkuji mnohokrát Danovi a nyní za EPP pan Pospíšil. Děkuji pěkně. Já chci vyjádřit za EPP podporu práci pana zpravodaje. Tento materiál, který se týká digitálního obchodu, považujeme za mimořádně důležitý a předem konstatujeme, že zde nevnímáme mnoho sporných ploch eh, s tím, jak eh, tento dokument vnímá, jak na něm pracuje právě pan zpravodaj. Eh, já zde nechci opakovat věty, které zde už byly řečeny, jenom zopakuji, že opravdu je mnoho překážek v rámci digitálního obchodu, které je možno odstraňovat a právě vypíchnutí těchto překážek a navržení způsobu řešení by mělo být podle nás eh, předmětem této strategie. Eh, co bych možná ještě doplnil navíc, považujeme za důležité, abychom do budoucna řešili v mezinárodních smlouvách, které uzavíráme na jedné straně Evropská unie a na druhé straně třetí země, otázku hm, cel z elektronických přenosů v tuto chvíli platí moratorium z roku eight ovšem toto moratorium na cla z elektronických přenosů je časově omezené a do budoucna eh, bude nutno tento problém řešit. Buď tedy na mezinárodní úrovni uzavřít eh, trvalou dohodu, anebo v bilaterálních smlouvách, které uzavírá Evropská unie a třetí země, vždycky tuto věc eh, ošetřit a vyřešit tomto duchu také jdou naše pozměňovací návrhy. Eh, pozměňovací návrh 5, eh, mm, který jsme předložili, jasně říká, že komise by do budoucna měla zajistit eh, evropským společnostem otevřený přístup na globální digitální trh a jedním z prostředků, jak toto Evropská komise může zajistit, jsou právě instrumenty mezinárodních dohod. Eh, důležité téma které zde bylo řečeno je obecně přístup eh, k širokopásmovému internetovému připojení to je téma které řešíme velmi často na půdě evropského parlamentu i v jiných bodech. Eh, je třeba řešit otázku digitálních platebních metod otázku účinné ochrany, účinné ochrany spotřebitele a tak dále. To je celá řada věcí, na kterých se s panem zpravodajem shodneme a také v některých pozněvacích návrzích eh, je doplňujeme. Důležitá je také potom kybernetická bezpečnost, také to zde bylo už zmiňováno, a zajištění ochrany osobních údajů nemá smysl zase opakovat to nakolik je dneska digitální obchod důležitý jak obrovsky rozšiřuje možnosti zvláště eh, malých a středních podniků z hlediska získávání dalších zákazníků na druhé straně obrovsky rozšiřuje možnosti spotřebitelů eh, získat eh, větší výběr zboží lepší srovnání jednotlivých cen a srovnání také kvality takže je to v zásadě velmi bohulibá činnost zapadá to do našich debat o digitální agendě a my ten návrh podporujeme, podporujeme filozofii pana zpravodaje, děkuji mu za práci, kterou doposud na materiálu odvedl a jak už jsem řekl, předložili jsme několik pozměňovacích návrhů, které podle nás nebudou sporné a spíše jaksi doplňují tu filozofii, která zde už byla jaksi deklarována a je obsažena v samotné strategii. Děkuji. Thank you very much. And then for SND. Děkuji. A pak tady máme za sociální demokraty paní Geringer de Orenberg. Hmm, děkuji. Já bych také chtěla poděkovat panu Daltnovi za velmi dobře připravený dokument. A jsem potěšena, že zpravodaj je nakloněn podpoře opatření um, této strategie a mám celou řadu pozměňovacích návrhů, které jsem předložila. Obecně ta linie je přijatelná, ale chtěla bych eh, ještě eh, upozornit na eh, celou řadu jiných záležitostí. Jednak zrušení geoblockingu. Pracujeme na části tohoto problému, probíhá trialog. A pokud je o geoblocking, já si myslím, že by měl být více zdůrazněn ve strategii. Neměli bychom hovořit pouze o tom, eh, že máme ten problém vyřešit, ale měli bychom uvést něco také k tomu, jak ten problém v budoucnosti vyřešíme. A potom o posílení neutrality eh, internetu a systému na ochranu spotřebitelů. Mm, Tady bychom měli naplňovat potřeby spotřebitelů v kyberprostoru. Nemůžeme dovolit, aby eh, byly informace omezeny eh, na intern, a aby internet byl omezen. Abychom zvýšili počet těch, kdo používají internet, musíme eh, prohlubovat důvěru spotřebitelů a měli bychom snižovat riziko podvodů. Měli bychom eh, také eh, zabránit nekalým postupům. Dobré a solidní systémy pro platby, systémy pro řešení sporů. Eh, to by mělo omezit počet těchto podvodů a slabin. Pokud jde o postup od drobných sporech, tak tam, tam jde o to, jakým způsobem mohou nárokovat spotřebitelé eh, úhrady nebo kompenzace za drobné operace na internetu. To už mělo fungovat před dvěmi roky. A mě by zajímalo, jak to funguje. Nevím, jestli jsou k tomu nějaké analýzy. Potom samozřejmě prohloubit důvěru, to je velmi důležité pro digitální obchod přístup k informacím. Pokud jde třeba o velikosti oblečení nebo velikosti bod, protože to se liší mezi jednotlivými zeměmi. Když něco kupujete v nějakém obchodě, tak tam si to můžete vyzkoušet, zatímco online to možné samozřejmě není a to lidi odrazuje od toho, aby takové zboží nakupovali přes internet když vlastně nevědí tu správnou velikost. V tomto ohledu jsem také předložila pozměňovací návrh. Důvěra je důležitá eh, a mm, propojená s kyberbezpečností a myslím si, že tedy naše pravidla na ochranu dat by měl, měla být eh, právním rámcem, ze kterého budeme vycházet při vyjednávání eh, s třetími zeměmi, tak abychom tyto postupy mohli šířit v celosvětovém měřítku, ehm, když už tady je máme v EU. Doufám, že naše spolupráce bude plodná. Obecně souhlasím s tímto stanoviskem a doufám, že naš, náš kompromis eh, bude kvalitní. Děkuji. Dita Charanzová Alde. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za práci od samého počátku. Ehm, ehm, tam byl velmi dobrý základ pro eh, závěrečné stanovisko a když vidím ty pozměňovací návrhy, tak se nebojím, že bychom nenašli rychle eh, závěrečnou dohodu na tom textu. Eh, já tam mám pouze jednu otázku, o které podle mě bychom měli více diskutovat, a to je Eh, de minimis eh, sazba a někdo si myslí, že to zajímá pouze Spojené království, až se dostane mimo celní unii, ale já si myslím, že něco takového je v zájmu všech eh, spotřebitelů a všech členských států. Těch 22 euro to je příliš nízké. Znamená to, že členské státy musí kontrolovat um, jednotlivé eh, zakázky, které mají nízkou hodnotu a někdy to může znamenat, že to um, je dražší pro členské státy prověřit, jestli tam má být nějaký poplatek zaplacen, než vlastně je ten prospěch, který z toho plyne. A jsou to poplatky pro spotřebitele, které vlastně pro ně nemají žádný smysl. V některých členských státech byly zavedeny eh, minimální náklady nebo poplatky v Belgii je to 10 euro eh, a takové poplatky, ty vlastně jsou stejné jako dovozní clo. Eh, nikdo by neměl mít tady problém získat dar z, třeba z člena, od člena rodiny v zahraničí, takže já si myslím, že no, v tomto dechu bychom to měli vnímat. Děkuji. Není tady žádný jiný stínový zpravodaj a proto vám dávám ještě jednou slovo. Děkuji. Děkuji všem kolegům za jejich připomínky. Já si myslím, že se víceméně shodneme na všech otázkách. Já souhlasím se vším, co tady zaznělo. Tady za EPP se hovořilo o tarifech digitálních eh, operacích. Já bych byl raději, kdybychom měli dohodu na mezinárodní úrovni, ale to bude samozřejmě trvat a my to musíme teď řešit do té doby bilaterálně a také obecný přístup k širokopásmové síti. Ano, to je naprosto klíčové, protože když nemáte tento přístup, tak eh, nemůžete využít eh, žádnou strategii digitálního obchodu v podstatě, nebo nebudete s nimi takový prospěch. A Tady je potřeba zajistit, eh, že ochrana spotřebitelů nebude podkopána žádnou strategií o digitálním obchodu a samozřejmě také práva na soukromí a tato, tyto související věci jsou důležité a e, ty věci, které řešíme v rámci digitálně jednotného trhu, e, k tomu musíme přistupovat obezřetně, protože vlastně tady hovoříme i o digitálním obchodu s třetími zeměmi a něco jako geoblocking, já nevím, jestli to máme řešit v obchodních strategiích, protože e, tady je rozdíl mezi evropskými nebo světovými dohodami, nebo tady dohodami s třetími zeměmi celosvětově. Takže eh, tady opravdu hovoříme hlavně o jednotném digitálním trhu evropském. Ale jinak si myslím, že tady není nic, na čem bychom se snadno nedohodli a pokud jde o to, co říkala eh, Dita de minimis, to není věc, která by se týkala pouze Spojeného království. Já si myslím, že se to dotýká všech občanů, protože elektronický obchod velmi roste eh, a bude růst, když se něco koupíte v zahraničí a, a budete si to chtít dovést ehm, a na letišti si to budete chtít převést domů, tak to je de minimis částka 180 euro, ale online tam je to prostě jinak a ale přitom by to mělo být obdobné, takže bychom to měli sladit. Je velice důležité, abychom to ošetřili, pokud jde o de minimis v tom závěrečném textu. Ale víceméně si myslím, že jsme se na všem uh, shodli a já brzy předložím kompromis a Myslím, že se ještě krátce sejdeme, ale nevidím tam opravdu nic kontroverzního a myslím si, že náš výbor tady bude mít eh, silnou zprávu. Děkuji. A hlasování na IMKU se plánuje na našem příštím zasedání, tedy na počátku měsíce října. A eh, můžeme eh, tím uzavřít tento bod a tím se dostáváme k poslednímu bodu a tady jde o roční zprávu o politice hospodářské soutěže, kde budeme eh, diskutovat o návrhu stanoviska. Spravodajkou je paní eh, Šeldemoze. Děkuji. Děkuji kolegům za to, že tady ještě zůstali, aby eh, hovořili o politice hospodářské soutěže. To je úkol, kterým se musíme zabývat v souvislosti se zprávou o hospodářské soutěži Evropské komise. Pro nás je rozhodující, abychom eh, na našem výboru se zabývali hospodářskou soutěží, protože politika hospodářské soutěže je jedním z nejdůležitějších nástrojů pokud eh, chceme zajistit spravedlivý a dobře fungující vnitřní trh. Chtěla bych pochválit komisi za zprávu z roku 2016 a také za četná kvalitní opatření, kterých se komise chopila. Je zřejmé, že komise v oblasti politiky hospodářské soutěže odvádí dobrou práci. Pokud eh, Evropské komisi svěříme takové kompetence, aby reagovala na nespravedlivé situace, monopoly a tak dále, tak potom bude náš vnitřní trh mnohem spravedlivější. To se prokázalo. A souhlasím také s tím, co eh, Jean-Claude Juncker uvedl minulý rok ve svém projevu situaci eh, v Evropské unii. On říkal, eh, že eh, spravedlivější jednotný trh znamená, že spotřebitelé budou chráněni před zneužíváním trhu ze strany různých kartelů a tak dále. Politika hospodářské soutěže je proto velice důležitá a Evropa tady hraje jednoznačně svou roli. Takže tady souhlasím s panem Junkerem a proto je pro nás velmi důležité, abychom každý rok se k tomu mohli vyjádřit a abychom se dozvěděli, co se děje a abychom mohli zajistit, že vnitřní trh je spravedlivý. V mém návrhu ke stanovisku bych chtěla komisi podpořit v těch věcech, které dělá dobře a chtěla bych upozornit na ty věci, které si ještě zaslouží vylepšení. Um, já tady nemusím eh, zmiňovat vše, ovšem zdůrazňuji, že politika hospodářské soutěže už se souvisí s politikou daňovou. To jsme mm, vždy zdůrazňovali a je třeba na to neustále upozorňovat. Eh, nekalé státní podpory, ty musíme potírat, protože právě oni podkopávají hospodářskou soutěž. Je velice dobré, že komise se angažuje v potírání nekalé hospodářské soutěže, tedy máme velmi zřejmé a známé případy. Slyšeli jsme o tom a já bych ještě upozornila na jedno, protože tady nejde pouze o ty známé a velké případy. Ono jde samozřejmě i o malé a střední podniky, protože i v jejich případě musíme zajistit, že budou existovat stejné podmínky a že se bude bojovat proti narušení hospodářské soutěže. Důležité je posílit dohled, pokud jde o národní úroveň, a komise k tomu také předložila návrh, že Evropská síť hospodářské soutěže NK plus bude posíně, posílena. A to je dobré. Možná by bylo dobré, kdyby tyto hm, úřady byly nezávislejší, protože je tady takový trend, že národní dohledové orgány nezasahují tak tvrdě proti svým národním podnikům jako proti zahraničím. A proto bych doporučovala tyto věci pečlivěji ošetřit, Možná by bylo dobré vytvořit nezávislou síť nebo nějakou nezávislou jednotku, zkrátka, která by kontrolovala, že na úrovni členských států se děje opravdu to, co se dít má. Stručně k Dieselgate. Národní orgány opět eh, potvrdili tendenci chránit svůj vlastní automobilový průmysl a nezakročovat tak tvrdě, jak by vlastně asi měli. Takže jsem chtěla zmínit pro ilustraci tento případ. Kdybychom tady měli lepší situaci, pokud jde o pravidla z hospodářské soutěže a dohledu nad nimi, tak by možná nedošlo k takovému eh, skandálu. A teď je o to, co má komise nebo co může udělat, eh, aby tady mm, opravdu eh, si došlápla na národní úřady, nebo aby tedy zkrátka to měla pod dohledem, to by pomohlo. Potom ještě jedna důležitá věc k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže i, na, i spotřebitelé by měli mít k ruce nějaký nástroj, aby sami mohli aktivně začít jednat. Proto je pro sociální demokraty důležité, abychom prověřili eventualitu eh, kolektivních eh, právních nástrojů, možná ne nutně podle amerického modelu, ale měly by tady existovat nějaké nástroje, které by se tomu blížily, aby spotřebitelé tedy mohli takto začít jednat. Myslím si, že komise pracuje dobře, ale některé nástroje by mohly být vyvíjeny rychleji. Tím už se chýlím k závěru a myslím, že e, diskuze na toto téma bude jistě plodná. Již napjatě čekám na stanovisko různých frakcích a na návrhy, jak text ještě vylepšit. S naším společným cílem vylepšit hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. For, uh, e, EPP we have uh, Mr. Uh, Pospisil, please. Děkuji pěkně za slovo, paní předsedkyně. Já jsem velmi pozorně poslouchal stanovisko paní zpravodajky. Nejprve chci říci, že my považujeme hospodářskou soutěž za mimořádně důležité téma a tuto zprávu považujeme za mimořádně důležitou. E, nekalé praktiky, jako například kartelové dohody, výrazně poškozují evropskou ekonomiku podle některých odhadů se jedná až o 3 hrubého domácího produktu, škoda, která vzniká na evropské ekonomice. To znamená, eh, jsme pro tuto zprávu. Na druhou stranu chci konstatovat, eh, jak jsem poslouchal paní zpravodajku, že se domníváme, že tato zpráva by se opravdu měla týkat vysloveně Eh, hospodářské soutěže na vnitřním trhu a některé další aspekty, které sice souvisí s hospodářskou soutěží, ale ne přímo, jako je třeba otázka daňové politiky, tak se domníváme, že v té zprávě by byly nadbytečné. Eh, jsme připraveni o tom s paní zpravodajkou dále vést eh, debatu, ale sama osobně otázka daňové politiky je velmi citlivé politické téma, na které ani na půdě Evropského parlamentu není jednoznačný politický názor. A já bych proto varoval před eh, stanovisky typu, že daňové předpisy jsou něco, co narušuje hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Ze zprávy, která má být spíše hodnotící, se budeme posouvat do zprávy, která bude spíše obsahovat politická stanoviska, politická prohlášení. A to podle mého názoru úplně není účelem eh, této zprávy. Eh, stejně tak říkám, neradi bychom, aby tato zpráva byla předzvěstí nějaké další možné nové regulace. To si myslím, že opravdu tento nástroj k tomu nesměřuje. To znamená, je-li zde zmiňována paní zpravodajkou možnost zavedení nějaké mobilní jednotky, operující nezávisle na vůli členských států v oblasti právě hospodářské soutěže, tak to může neříkám, že musí, ale může vést k vytvoření nějakého nového útvaru, nějaké nové instituce a tedy k nějaké nové regulaci. A to by případně pro nás bylo problém. To znamená, byli bychom rádi, kdyby to téma uh, Eh, té jednotky, když to takhle použiji, bylo ještě vysvětleno a ještě jsme se k němu vrátili. Stejně tak jsou tam zmiňovány trošičku neurčitě mechanismy možného kolektivního očkodňování a toto téma bychom si také ještě rádi eh, vyjasnili. To znamená, stanovisko naše je věnovat se hospodářské soutěže, hodnotit eh, stav činnosti na tomto poli činnost Evropské komise, a jak si nedávat tam, řekněme, věci, které mohou být eh, politicky diskutabilní. Chtěl jsem v této věci zmínit ještě téma sociálního dumpingu. To je termín, který je pro mě mm, také politicky zabarvený a trošku se obávám, aby nebyl vykládán e, v duchu konceptu omezení volného pohybu osob, který, já osobně považuji tento princip volného pohybu za jednu ze základních svobod Evropské unie. Takže je to téma sociálního dumpingu, bychom případně ještě chtěli dovysvětlit. Tedy závěr z naší strany je, vítáme eh, práci paní zpravodajky na tomto materiálu, jsme připraveni k dalším debatám a nebyli bychom rádi, abychom se drželi jaksi politiky hospodářské soutěže v tom striktnějším duchu, než abychom to rozšiřovali o další aspekty, které přímo s politikou hospodářské soutěže podle našeho názoru nesouvisí. Děkuji. Thank you very much. And then... Děkuji mnohokrát a za EKR paní Mobara. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat eh, Kristel za návrh jejího stanovisku. A pokud jde o ty body týkající se fiskální státní pro podpory, tak eh, ona zmínila některé ty eh, vysoce profilové případy a určitě není dobré, aby některé země z toho více profitovaly jenom z důvodu své velikosti, protože státní podpora jakéhokoliv typu představuje riziko, že eh, některé zvýhodní na úkor jiných a je politování hodné, že komise tomu nemůže zabránit. Toto je něco, co by výrazně narušovalo vnitřní trh. Ale zároveň musíme v tomto stanovisku dávat velký pozor na to, abychom se obezili čistě na otázky fiskální státní podpory a ne na otázky daňové politiky, což spadá právě do kompetence členských států. Je potřeba, abychom se zaměřili skutečně na ty oblasti, jich se týká přímo politika hospodářské soutěže a příslušná legislativa. Já si myslím, že eh, by tam bylo vhodné zahrnout více o vyšetřování praktik elektronického obchodu a nedávno došlo k přijetí zprávy o elektronických platformách a o předjímání iniciativ komise v této oblasti. Toto je velmi důležitá věc pro všechny malé a střední podniky v Evropě. Je tady příliš mnoho prostoru pro velké firmy, které mohou dávat překážky pro rozumné obchodní příležitosti pro malé a střední podniky. Tato situace není férová, není spravedlivá a neměli bychom ji dále tolerovat na našich trzích v Evropě. Já předložím pozměňovací návrhy v tomto smyslu a doufám, že výbor je bude moci přijmout. Rovněž předkládám návrhy, které se týkají eh, digitálních a online eh, politik obecně. Je tady riziko v Evropské unii, že budeme eh, vnímat rizika, a, které představují někteří hráči a uděláme nějakou globální paušální legislativu. Protože velmi často je potřeba mít na paměti, že se to týká i těch starých firm, velkých nebo eh, malých. Pro velké nadnárodní filmy toto problém úplně není, ale třeba pro malý evropský startup který doufá, že prorazí, to problém být může. Takže je potřeba se zamyslet nad tím, jak politika hospodářské soutěže může skutečně vyřešit a překonat ty protikonkurenční situace a brání těm, kdo hledají spravedlivou soutěž. A konečně vítám to, co je ve zprávě komise uvedeno o mezinárodní spolupráci. Máme tady různé výzvy z různých částí světa. Mnoho podniků, zejména v digitálním světě, Eh, vyvolává otázky konkurenceschopnosti spadající do různých jurisdikcí. A my musíme spolupracovat s jinými zeměmi, která mají jasně a silně nastavená pravidla hospodářské soutěže, abychom zajistili potřebné výsledky. Také musíme podporovat globální politiky, které budou proti trustům a státní podpoře. Toto je důležité jednak pro jednotný vnitřní trh, abychom zajistili globální konkurenceschopnost našich firm a abychom zajistili, že na globálních trzích se nebudou prosazovat neférově podporovaní konkurenti. Toto je potřeba eh, podpořit také uzavíráním dohod o volném obchodu, oblastech volného podporu. Toto jsou věci, které mohou být přínosné pro naše podniky, pro naše spotřebitele právě v oblasti hospodářské soutěže. Já předložím pozměňovací návrhy v tomto směru a doufám, že budou přijaty. Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat paní zpravodajce Šaldemeze za její práci a já se těším na spolupráci s ní a ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji mnohokrát a za Alde opět Dita Charanzová. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě chtěla plně podpořit to, co tady řekl pan kolega Pospíšil. Když si přečtete, jak se to vlastně jmenuje, výroční zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2016, to tomu úplně neodpovídá ta zpráva, co já tady mám před sebou tam jsou ustanovení týkající se daňových věcí. To jednak spadá do ekonu, jednak sociální politika, co zase spadá do výboru pod zaměstnanost. A tohle přece není. A tohle je ale zpráva výboru IMKO, kde je třeba jednotný digitální trh, kde je šetření pro e-commerce, elektronické obchodování. Takže já musím říci, že naše skupina nemůže podpořit zprávu ve stávajícím znění. A já doufám, že se eh, naše snahy a naše práce setkají se širší podporou a že se nám to podaří přepracovat tak, abychom to mohli všichni podpořit společně. Děkuji. Je tady nějaký zástupce komise k této věci? Prosím. Good morning, everyone. Dobrý den, dámy a pánové. Já se jmenuji Inge Lašangening, jsem z GŘ pro eh, konkurenceschopnost. Děkuji mnohokrát všem, děkuji paní zpravodajce, děkuji za vaše eh, stanoviska a názory. My víme, že velice podporujete ty naše eh, případy týkající se selektivního daňového zvýhodňování, takže za tu podporu vám děkujeme. Dále bych chtěla říci, že když prosazujeme pravidla hospodářské soutěže, tak to děláme proto, aby to bylo přínosné pro spotřebitele a také pro malé a střední podniky. A je to s cílem zajistit spravedlivou soutěž a fungující jednotný vnitřní trh, takže my jsme si velmi vědomi toho, jak důležití jsou spotřebitele malé a střední podniky v této věci. My vám také děkujeme velmi za vaši podporu iniciativy ECN+. Tady bych chtěla říci, že pro nás eh, je opravdu důležitá nezávislost eh, těchto mm, antimonopolních úřadů v jednotlivých zemích a právě proto jsme to zapracovali i do návrhu komise, kdy cílem je posílit nezávislost právě národních antimonopolních orgánů. Takže prostřednictvím směrnice rovněž zajišťujeme, že se to bude řešit v rámci národních antimonopolních orgánů a členských států a že to bude náležitě implementováno. Takže my vám mnohokrát děkujeme za vaši podporu a doufáme, že toto, tento návrh bude v parlamentu přijat. Potom bych možná trošku se pokusila osvětlit některé ty další věci. My už máme teď úzkou spolupráci s národními antimonopolními úřady, jistě znáte skupiny ECN a my si vyměňujeme znalosti, vyměňujeme si naše odborné zkušenosti, snažíme se mít velmi úzkou spolupráci a myslím, že to velmi dobře funguje. Ale potom tady ještě také dobře funguje jedna věc, když například my děláme nějaké inspekce nebo šetření v členských státech, tak eh, tady máme eh, ty odbornosti a znalosti našich odvětvových oddělení v našem GŘ a zároveň je, to funguje obráceně, že získáváme znalosti z jednotlivých orgánů členských států. Snažíme se tady tady nastavovat ta partnerství, to jsme výrazně posílili v roce 2016 a je to důležitá věc, týká se to právě i pravidel státní podpory. My se snažíme jim nabízet naši expertízu, naši odbornou pomoc při provádění třeba řekněme těch různých e, částí legislativy vztahujících se právě na státní podporu a Eh, to je něco, co jsme i nadále posílili a chceme to posilovat i do budoucna a poskytovat naší odbornou pomoc. Takže naše dveře jsou určitě otevřené. Eh, je, jde tady právě o velmi eh, důležité postupy antitrustové a podobně, kdy se intenzivně vyměňujeme informace. A za, to je asi z mé strany pro tuto chvíli vše. Já vám děkuji, děkuji za vaši podporu našich kroků a děkuji za tento dobrý návrh. Dobře, děkuji. Kristl, chceš k tomu něco doplnit? Tak for jeres øh, komentář, både for komisjonen. Děkuji, děkuji za vaše připomínky, děkuji komisi i kolegům za jejich vyjádření k mému návrhu. Určitě vás nepřekvapí, že já podporuji eh, hospodářskou soutěž, ale je to prostě otázka politiky, jak k tomu přistoupíme. Eh, někteří jiní k tomu mají jiné názory, liberálové a podobně, ale je potřeba se na to podívat komplexně, na ten obrázek jako celek a Eh, my jsme tady ve výboru pro jednotný vnitřní trh a je tady sice trošku fiskální politiky, ale zároveň je tady eh, politika hospodářské soutěže a když se na to podíváte globálně, tak nám jde právě o spotřebitele, o ochranu spotřebitelů a to je přece klíčová kompetence našeho výboru. Já tady mám různé názory ve svém návrhu, a myslím, že to velice spadá do působnosti výboru IMKU. Ale dobře, když říká Alde, že musíme tady mít něco, co bude pozitivní pro spotřebitele, tak jistě, samozřejmě, na tom tady pracujeme. Eh, já eh, jsem rovněž byla omezena tím, co můžu napsat, jak to je v případě stanoviska, takže do některých věcí jsem se nemohla pouštět, nemohla jsem to rozpracovávat a Možná ještě tady se nám podaří některé věci posílit, jak to tady zaznělo třeba i z EKR, určitě musíme to zohlednit a stejně tak, co tady zaznělo ze strany EPP. Takže já doufám, že ve finále budeme těžit ze široké podpory, pokud jde o toto stanovisko. A ono, politika hospodářské soutěže, mm, to není jenom otázka politická. Jde tady o to, jak k tomu budete přistupovat a velká obava, kterou já mám, je, že hospodářská soutěž je zaměřena tak, aby byla přínosná pro spotřebitele a proto potřebujeme k tomu skutečně přistoupit ze vší rozhodností a zajistit takovou politiku hospodářské soutěže, která bude přínosná pro naše občany i pro naše firmy a já doufám, že se to setká se širokou podporou. Děkuji, děkuji mnohokrát a teď ještě časová lhůta pro předložení pozměňovací návrhu 4. října ve 12 hodin v poledne. Tak pokud nikdo nic nemá do budu různé, vypadá to, že ne, tak tímto končím dnešní schůzi. Všem vám děkuji mnohokrát, děkuji také našim tlumočníkům. E, za vaši práci a příští schůze se bude konat ve středu 11. října a ve čtvrtek 12. října. Děkuji mnohokrát, přeji pěkný den.